Eh, Dobré odpoledne, milí kolegové. Dovolte mi, abych opět zahájil naše zasedání. Prvním bodem našeho odpoledního programu je bod 51, neboli udělení absolutoria parlamentu za parlament a já udělím slovo zpravodaji a tím jsem já sám. Nejprve dobrá zpráva. Je to věc, o které jsme již hovořili. Dobrou zprávou je, že se dnes otevřelo FIT centrum v parlamentu a to je možná důvod, proč tu mnoho poslanců dnes není. Proč nedorazili na zasedání výboru KONT. Takže to je ta dobrá zpráva. A nyní mi dovolte, abych nejprve eh, přednesl pár obecných komentářů a následně se podíval na konkrétní body. Za prvé mi dovolte, abych zmínil, že jsem ve zprávě ocenil pozitivní stanovisko, pokud jde o spolehlivost a řádnost eh, účtů za rok 2016. Je to důležité, my jsme hovořili eh, o této skutečnosti již na počátku naší diskuze. Kromě toho jsem hovořil o zprávě prostředků ze strany politických frakcí. Dneska dopoledne o tomto tématu diskutovali koordinátoři a výbor sestaví eh, zprávu nebo stanovisko o financování frakcí v budoucnu. Myslím si, že bychom se měli co možná nejvíce snažit zlepšit finanční zprávu při financování politických frakcí v parlamentu. Na počátku bych také rád zmínil výroční zprávu interního auditora z návrhu zprávy, kterou jsem sestavil. Eh, je zřejmé, že některé akce tedy byly ohroženy, 16 eh, akcí je ohroženo mírným rizikem. To je tedy výsledek stanovisko interního auditora a měli bychom o tom v průběhu udělování absolutoria dále hovořit. Pokud jde o samotné absolutorium, tak já jsem ve své zprávě uh, ocenil míru vyplacených prostředků. Eh, pokud jde o asistenty, tady došlo k určitým zlepšením, byť právě oblast asistentů skýtá ještě určitou možnost zlepšení. Kromě toho jsem požádal parlament, aby se věnoval stážistům, kteří v tuto chvíli nemohou získávat eh, předběžné zálohy na mise. Já si myslím, že stážisté by měli ty peníze na mise dostávat eh, předem, neměli by to platit z vlastní kapsy. To tedy ve své zprávě konstatuji. Pokud jde o konkrétní záležitosti, tak z, té, z toho návrhu zprávy zprávy je zřejmé, že se věnují každému generálnímu ředitelství a komentují je. Pokud jde například generální ředitelství pro komunikace DG.com, tak tady jsem upozornil na nedávný eh, výzkum Eurobarometru, který eh, pozitivně hodnotí parlament jako takový. Já si myslím, že to bychom tady měli ocenit. Pokud jde o generální ředitelství pro personál, tak eh, hodnotím pozitivně, že právě rovné příležitosti jsou jednou ze zásad personální politiky parlamentu. Pokud jde o případy obtěžování, což je důležité téma, které je v minul, bylo v minulých eh, měsících velmi aktuální, tak jsem tedy požádal pana generálního tajemníka, aby zařídil nebo založil síť důvěrných poradců, který, která by byla k dispozici poslancům i dalším zaměstnancům v parlamentu. Pokud jde o logistiku, tak tady jsem hovořil o politice budov. A já si myslím, že všichni z nás chápou, že je velmi důležité, aby parlament sestavil strategii pro budovy. V tuto chvíli je to poměrně komplikované vzhledem k Brexitu. My nevíme, jaké budou potřeby vzhledem k počtu poslanců, zaměstnanců a tak dále. A kromě toho jde eh, také o renovaci budovy PHS Ví, eh, vím, že se o tom tady velmi intenzivně diskutovalo, že se stále řeší, jaká by byla ta nejlepší možnost, jestli eh, tedy tu budovu úplně nově postavit nebo renovovat. Eh, pravděpodobně tedy bude v tuto chvíli velmi těžké sestavit komplexní politiku budov, ale asi se shodneme na tom, že za po určité době bychom měli takovou tu strategii sestavit, tak abychom věděli, jaké máme v této věci plány do budoucna. E, další věc, generální ředitelství pro tlumočení a konference. Já jsem ve své zprávě zaznamenal nebo poznamenal, že počet odpracovaných hodin u tlumočníků za týden se zvýšil z 11 na 13 celých 25 hodin a já si myslím, že jakékoliv změny eh, v pracovních podmínkách by měly být předmětem domluvy mezi odbory a generálním tajemníkem a Myslím si, že tak by tomu tedy měly být, by mělo být v budoucnu, pokud budou nějaké další změny navrhovány. Pokud jde o generální ředitelství pro finance, tak jsem konstatoval, že na konci roku 2008 vyprší současná smlouva s cestovní kanceláří a připravuje se nové zadávací řízení. Já si myslím, že hovořím i za ostatní e, e, v tom smyslu, že bychom měli zlepšit podmínky e, mm, týkající se cestovní eh, kanceláře, především pokud jde o, eh, o cenu a cenu letenek, protože cena letenek v té cestovní kanceláři je často mnohem vyšší než eh, na víkend, než na webových stránkách. kromě toho si myslím, že by ta cestovní kancelář měla být k dispozici o, o, i o víkendu, abychom jí tedy mohli zavolat, protože to bohužel v minulosti možné nebylo. Tak eh, je důležité to zlepšit tak, aby poslanci mohli si měnit svoje letenky víkendu. Kromě toho jsem eh, se zaměřil na inovaci, technologickou podporu. Vyjádřil jsem se i k tomuto generálnímu ředitelství. Pár komentářů se tedy tohoto ředitelství eh, týká. Dále jsem se zmínil o eh, ekologickém parlamentu. Přivítal jsem to, že byla přijata cestovní mapa směrem eh, k, elektro, k elektrickému mm, vozovému parku je tedy velmi důležité, abychom si v tomto ohledu kladli nějaké cíle, abychom jich zároveň v nedaleké budoucnosti eh, dosáhli. To je tolik tedy několik komentářů, které jsem ve své zprávě zmínil. Kromě toho bych rád řekl některé věci, které tam nejsou. Za prvé, paušální výdaje, o tom jsem zatím nehovořil. Všichni víme, že tedy vznikla pracovní skupina, která se tomu věnuje, která je složena z poslanců různých frakcí a budeme se tomu věnovat v březnu. To znamená, že eh, jsem mm, se tomu nevěnoval, dokud tedy nebude ta práce dokončena eh, a následně tedy do té zprávy vtělím nějaký odstavec nebo nějaký text, který se bude všeho, výdajového paušálu týkat, protože víme, že, to tém, že je to téma, které parlament v minulosti velmi, velmi zaměstnávalo a proto by bylo dobré, kdybychom tedy eh, měli nějaké návrhy od té skupiny dříve, než k tomu budeme předkládat svoje vlastní komentáře. Další věc, eh, dobrovolný penzijní fond, generální tajemník by se měl v této věci velmi záhy vyjádřit. Já doufám, že tedy přijme stanovisko k tomuto fondu do doby, než bude zpráva hotova. Pokud se tak nestane, tak opět do té zprávy zahrnou nějaký odstavec, který se bude dobrovolného penzijního fondu eh, týkat. Ale zatím tedy vyčkávám, co k tomu pan generální tajemník řekne. Pokud k tomu do té doby nic neřekne, tak následně tedy eh, zahrnu do zprávy nějaký eh, odstavec. Tolik tedy moje zpráva. Pane předsedo, zároveň jsem tedy i e, předsedou, to znamená, že e, v tuto chvíli e, pouze řeknu, že se těším na případnou studii, tedy diskuzi se stínovými zpravodaji nebo s kolegy. To je všechno. V tuto chvíli tedy vyzývám stínové zpravodaje a jako první dostane slovo paní Schmidt. Ano, děkuji. Musím tedy pochválit pana zpravodaje a předsedu v jedné osobě. Ta zpráva je velmi vyvážená a myslím si, že vychází z dobrých předpokladů, že je na tom možno dobře stavět, přesto si dovolím přednést k některým bodům pozměňovací návrhy. Vezmu to velmi stručně. Můžeme říci, že v každém případě bychom měli zohlednit statut eh, britských zaměstnanců. Musíme vzít v potaz Eh, veškerý vývoj. Víme, že jsou v nevýhodné pozici a samozřejmě chtějí mít co možná nejistější pozici, ale musíme být realističtí a musíme brát v potaz eh, to, co tedy vyjedná komise a vláda. Na to bychom tedy měli dbát. Jak už jste sám zmínil, DG.com eh, my činí starosti, především pokud jde o tu novou webovou stránku eh, parlamentu. Já si myslím, že ta nová stránka by měla být přátelštější k uživatelům než ta dosavadní, ale zatím tomu tak není a, a kromě a dále je to uh, věc sociálních médií, na která bychom se měli před evropskými volbami zaměřit. DG ITech, tady jsou problémy se, se sítí Wi-Fi, možná ne ve v Bruselu, ale ve Štrasburku určitě a já si myslím, že Wi-Fi je tedy pro naši práci nezbytná a proto bychom měli zajistit, že dobře funguje. Eh, portál MEPI. Já si myslím, že to je dobrá věc, že to má smysl, že je dobré si z toho eh, získávat informace, ale zároveň eh, se zdá, že mm, se tím trochu přesouvá práce na poslance a na kanceláře. Určitě je dobře, že si administrativy, administrativa zjednodušuje práci, ale není dobré, když je to jedna, jedna ku jedné delegováno na někoho jiného. A Kromě toho se musíme zaměřit na případy, kdy eh, tady systém eh, eh, vypadne. Předtím bychom se měli chránit. Zažili jsme to v loni. Určitě by bylo dobré, kdybychom se na to zaměřili a dokonce do toho investovali i trochu prostředků, abychom tu ochranu zajistili, protože jinak nás to bude stát více, pokud se ten systém zase zhroutí. DG Safe to je podle mého názoru velmi dobře zastupováno odbory. Eh, tady je velmi důležité zajištění souladu mezi soukromým a profesním životem. Často je to tak, že parlament, eh, tedy že bezpečnost parlamentu musí být zajištěna i v noci a eh, o víkendu a to je potřeba brát v potaz a jinak jsou tu ty typické tradiční problémy Eh, cestovní kancelář tady nejde pouze o cenu, ale také o kvalitu služeb. Eh, tu už eh, mnozí z nás jistě zažili. Ta služba pro poslance není vždycky úplně optimální. Pokud jde o překladatele, tak to už také pan zpravodaj zmínil. informační kanceláře ve členských státech. To je také problematický bod, ke kterému předložím některé pozměňovací návrhy, potom uh, genderová rovnost ve středním a vyšším managementu, uh, která bohužel není zaručena. V těchto pozicích je více mužů, přesto se domnívám, že je tu mnoho uh, vhodných kandidátek ze strany žen, uh, které tady to, tato místa nedostanou. Akreditované, akreditovaní asistenti, to již také bylo zmíněno, to znamená, že eh, k tomuto se vyjádřím eh, ve svých pozměňovacích návrzích a já děkuji panu zpravodaji. Pan Ali. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych také rád pogratuloval vám, pane předsedo, jako zpravodaj za dobře strukturovanou, vyváženou a obsáhlou zprávu o aktivitách Evropského parlamentu na rok 2016. A takováto e, zpráva odpovídá na e, otázky na vylepšení v oblasti e, kvality, efektivnosti v zprávě veřejných prostředků a také představuje to, že bylo dosaženo vyšší vysoké míry odpovědnosti a transparentnosti vůči evropským občanům. Konečné platby na rok 2016 celkově to bylo 19 19 víceletého finančního rámce a 99,2 těchto plateb byly přiděleny z finančního hlediska. E, toto je vynikající výsledek a stejně tak e, důležité je pochopitelně to, že zpráva e, poskytuje odpověď na otázky, jak tyto finanční zdroje byly vydány a jaký druh výsledků, jaké výsledky byly dosaženy. Když eh, mluvíme o spolehlivosti eh, účtů za rok 2016 a legalitě a eh, řádnosti transakcí, tak bychom měli být spokojeni s stanoviskem Evropského účetního dvora v tom smyslu, že tyto, na tyto výdaje neměl dopad materiální um, míra chyb. Odhadovaná míra je velice malá ve srovnání s dřívějšími lety. Co se týče interních zprávy a auditorů, tady máme několik návrhů ale měli bychom eh, specifikovat ehm, eh, ehm, ehm, návrh interní kontrola a eh, v každém DG by to nemělo vést k tomu, že se zvýší byrokracie a pracovní zátěž zaměstnanců co se týče zprávy eh, lidských zdrojů. Tady jsme spokojeni s tím, že interinstitucionální dohoda k rozpočtové disciplíně a eh, ke spolupráci v rozpočtových záležitostech a také ke zdravé zprávě finančních prostředků byla provedena podle eh, návrhu sněvy zpravodajů. A konečně bych rád zúraznil, že je tu i detailní informace o smlouvách, které o smlouvách, které souvisí s jednotlivými druhy postupu. Stejně tak to byla informace informace o eh, rozpočtech politických skupin. Děkuji. Pan Dion. Děkuji, pane předsedo, pane zpravodaj. A také děkuji za um, rozhovor, který jsme vedli ve Štrasburku. Jak jste eh, eh, řekl, byl jste ho i se stínovými zpravodaji já jsem četl toto s velkým e, zájmem. Hlavně mi jde o to, že bychom měli mít větší konsistentnost mezi e, různými usneseními, e, která parlament schvaluje. A pokud to srovnám s minulým rokem, když jsem byl zpravodajem, tak jsme měli o, o několik více témat, Eh, kterým jsme se věnovali v naš usnesení, které bylo schváleno parlamentem a myslím si, že bychom měli toto sledovat, mm, následně ještě zpracovat a také proto, že Eh, automaticky tady nevidíme, že by byro eh, to, to následně zpracovávali usnesení eh, parlamentu, což je velice citlivá otázka, toho jsem si vědom, stále ještě ehm, sledujeme formální část mm, tohoto, protože byro mm, tady má vyšší statut než mm, plenární zasedání, protože tady je, jsou kompetence pravomoce přidělené ehm, byru, ale my jsme nebyli, někde to je napsáno, nebyli jsme ale schopni to najít. Myslím si, že bychom se měli měli postarat o to, aby veškerá práce, kterou vykonáváme při přípravě těchto usnesení a potom při eh, schvalování velkou většinou na eh, plenárce, mm, eh, tady to závisí na individuálních členech Běra rozhodnout se o tom, jestli budou dělat následnou práci v tomto nebo ne. Je to velmi politická záležitost. Myslím si, že se podívám na veškerá doporučení, která jsme minulý rok schválili, tak tady třeba pozměňovací v pozměňovacích návrzích předložím některé příklady toho, kde jsme nesledovali žádný follow-up. Takže eh, si myslím obecně si musíme uvědomit, že veškeré ty hodiny, které jsme strávili tady na výboru, a eh, které plenární, zasedání tráví tím, že se prochází všemi těmito zprávami. Mm, tam, kde se to týká parlamentu, on to není jenom parlament samotný který se tomu věnuje. Jenom jeden příklad. Vy jste si udělali představu. Schválili jsme Minulý rok to bylo, eh, byl takový průlom. Šlo o to, že na personální webové stránce eh, poslanců, na parlamentní stránce, když se podíváte na parlamentní stránky, tak tam máte separátní sekci poslanci a pak eh, se mm, mm, podíváte stranou, tam máte, my tam máte, máte na jedné straně můj, moji fotku a každý občan si myslí, že to je Eh, že to takhle, tak to, eh, eh, že to je jedna stránka moje, ona to není, ale konkrétní stránka. Jedna věc, o které jsme diskutovali minulý rok, bylo to, že jsme alespoň mohli udělat takový kalendář setkání s lobbysty, to se dal umístit na tuto stránku, tak jako to dělá komise, komise pro komisaře. Tomu říkám transparentnost. A nikdo na to nic nenamítal, je to dobrovolná dobrovolná záležitost. Pokud to nechcete udělat, tak to neuděláte. A generální tajemník nás tady ujistil na tomto výboru, že na to byla byla velice eh, technicky, že to bylo proveditelné a že bychom měli být schopni toto udělat. Dobrá, takže jsme se obrátili na DJ ITEC a to nám eh, sdělilo neformálně. Říkám to tady veřejně, protože eh, chci mít zaručenou transparentnost. Řekli neformálně, ano, technicky je to proveditelné, nemůžete změnit stránku, nemůžete získat přístup Eh, k těmto informacím. Je tady jde eh, o vás. Tady vlastně k tomu nemůžete nic říct. A pokud budete tam chtít umístit nějaký kalendář, tak nevím, jak, bychom, jak byste to mohli udělat. Takže je to eh, naprosto v rozporu s tím, co jsme tady slyšeli předtím. A pak další věc. Také jsem slyšel od určitých lidí ve službách, že plenární zasedání si přeje toto a mění se věci každý rok a my nemůžeme některé věci eh, zohlednit. Ono je to docela eh, vážné a myslím si, že by to mělo být zohledněno v této zprávě, že máme pár politických osázek, eh, které souvisí s naší zprávou, to může být velmi citlivé, ale neměli bychom předtím zavírat oči. To je jedna věc. Další. Máme je tu, je tu riziko, že eh, se ztratí pověst naše, když jde o eh, výdaje. A myslím, že nemusím mluvit o otázkách, které jsme diskutovali s koordinátory eh, dnes dopoledne, ale jsou to věci, které souvisí s naší reputací, to je jasné. A proto když jsem eh, mluvil jak minulý rok eh, s Evropským eh, účetním dvorem a také s interními osobami z vlastní zprávy, tak všichni přiznali, ano, je tu velmi málo vzorků Ehm, ehm, je to málo takovýchto věcí eh, na straně správních eh, výdajů, protože co se týče finančních prostředků, tak tady příliš ho problému nemáme. Ale riziko eh, ztráty reputace, ehm, které mohlo být toho výsledkem třeba i během voleb při příštím roce, toto riziko je obrovské. Takže si myslím, že bychom to měli brát daleko vážněji. Já jsem to začlenil do, ehm, patří to také do doporučeních ehm, pro Evropský účetní dvůr a neviděl jsem ještě žádnou odezvu. A ehm, tady mluvíme o účtech na eh, tento rok. Jsem velice rád, že jste eh, tím eh, prošel, ale ono je velice obtížné projít všemi těmi čísly a najít tento jeden příklad chyby, kterou třeba všichni ostatní přehlédli. Takže potřebujeme, myslím, trošku podpory. To je, tady jsem zmiňoval příklady nizozemského parlamentu kdy poslanci eh, dostávají tuto podporu a když procházejí všemi těmi účty a když jde o to, aby eh, obhadli některé věci, které nejsou běžně prezentovány v textu, tak to jsou věci, které já postrádám. Jsou to dvě otázky, které si myslím ehm, by na horizontální eh, úrovni byly důležité. Bylo by dobré to začlenit do vaší zprávy. A pak je tady celá řada takových individuálních záležitostí, jako dobrovolný důchodový eh, penzijní fond, který jsme o tom diskutovali, míra veřejných výdajů. Ano, tady uvidíme, co bude toho výsledkem, ale neznamená to, že bychom alespoň nemohli zopakovat doporučení, která jsme předložili minulý rok že bychom mohli vynaložit tlak také na pracovní skupinu. To by byla dobrá věc. Byla tu celá řada věcí týkajících se komunikace v usnesení minulého roku a pořád tam ještě je. Pořád ještě čekáme eh, na eh, informace eh, z příslušných míst, diskase o informační úřady, jestli to má být nějaké místo v Paříži, které bude dražší, nebo jestli najdeme vyvážený přístup. Je tu pár otázek. Myslím si, že teď to ukončím a, přijdu s pár několika pozvědacími návrhy, přestože technické zprávy, části této zprávy jsou vynikající, ale politické části oblasti ještě eh, musí být probrány jako další řada věcí, o kterých se ještě musí diskutovat. Děkuji, Bart. Děkuji. Já zde zastupuji Benedika Javora, který je stínovým zpravodajem, ale který bohužel nemohl se účastnit, protože eh, eh, se účastní trialogu o energetické účinnosti. A, toto je velmi, a to je velmi důležitá schůze. Takže jsem od něj dostal seznam bodů, eh, o kterých tedy se zde zmíním eh, kolega vítá, eh, že, ve spra- že spravodaj věnuje ve své zprávě poměrně hodně místa Brexitu, což je velice důležité téma bez pochyby a všichni to víme. Ale Benedik a moje frakce také souhlasí s tím, co řekl Denis de Young. Domnívá se, že z technického hlediska jste zpracoval velmi dobrou zprávu, ale že ji ještě můžeme poněkud posílit a vylepšit z politického hlediska. Jsou zde některé věci, které je potřeba ještě prohloubit, například režim dobrovolných penzí, potom ta záležitost s generálním tajemníkem a pak jsou tam ještě další věci zejména tedy ten, eh, to ben, dobrovolné penzijní pojištění. Benedikt ještě z názor zdůrazňuje různé věci, potom režijní náklady, to bylo součástí Denisovy zprávy. Formou pozměňovacích eh, návrhů tam bylo zapracováno několik dalších bodů eh, v rámci pracovní skupiny, jakožto zelení ve spolupráci s GUE také předložíme některé pozměňovací návrhy k tomu, abychom zajistili kontrolu sledování této problematiky, abychom zajistili maximální transparentnost ohledně tady té eh, těch eh, režijních nákladů, takže můžete očekávat z naší strany určité pozměňovací návrhy. Kolega také zjistil, že poslanci mají eh, zjevně právo požadovat eh, na zálohu na náklady na používání vozidla v, ve svém členském státě původu. To souvisí se statusem evropského poslance ale to všechno eh, je jsou spojeno s relativně velmi malou kontrolou a toto by se mělo zlepšit. Kontrola by se měla posílit. Další bod, kolega, by, se chtěl, by chtěl, aby ve zprávě bylo zmíněno určitým způsobem lepší železniční propojení nebo více železničního propojení, větší četnost vlaků mezi Bruselem, Lucemburkem a mm, eh, letištěm, tedy v Bruselu. Myslíme si, že toto je žádoucí, že by mohlo dojít k určitým dvousitým dohodám s belgickými železnicemi. Benedikt požada, požaduje, aby se zvýšila četnost. Potom kolega předloží pozměňovací návrhy, aby se využívaly open source více volné zdroje v parlamentu. A pátý bod. Kolega se, stínový zpravodaj se domnívá, že váš odstavec o sexuálním obtěžování by mohl být ještě posílen, mohl by být přesnější, takže zde také můžete očekávat z naší strany pozměňovací návrhy. Benedikt také předložil pozměňovací návrhy ohledně rizika střetu zájmů, jakožto experti, kteří pracují pro parlamentní výbory. Toto je také bod, který by se měl zdůraznit a více posílit. Myslím si, že mezi tím bylo přijato rozhodnutí předsednictvem v této věci, ale zrušení lahví vody, jak tady ukazují a navrhnout spíše fontánky na chodbách, aby se trošku zdob, znížil dopad parlamentu na životní prostředí. Myslím si, že mezi tím předsednictvo už přijalo toto rozhodnutí a zdá se mi to žádoucí. Také v místech, kde poslanci, asistenti a tak dále pravidelně cirkulují v chodbách, kdyby tam byly ty fontánky instalovány, bylo by to velmi užitečné. Potom zabezpečení budov ve Štrasburku. Víme všichni, že když se vchází budovou, no, tak je tam takový mobilní legální eh, vchod a myslíme si, že toto by mělo být pouze provizorní řešení. Měli bychom se zaměřit na nějaké elegantnější, udržitelnější řešení a také předložíme pozměňovací návrh. Potom ještě stále eh, něco, co říkal i Denis ohledně sídla Evropského parlamentu. Měli bychom postupovat tak, aby kontakty s lobbysty tedy v sídlech Evropského parlamentu byly zmíněny, ale nejsou zde pouze kontakty, kontakty s lobbysty, ale také určité legislativní dopady. Například jsem zpravodajem, setkám se s tím či oním člověkem v rámci lobbying. A tady tyto legislativní stopy eh, u zpráv, za kterých jsme odpovědní, jakožto zpravodajové nebo stínoví zpravodajové by měly být uvedení. Potom seznám akreditovaných eh, tento bedeník předloží pozměňovací návrhy o právech oznamovatelů trestných činů, asistentů tedy, kteří oznámí nějaké eh, nekalé chování. A potom, <clears throat> potom je zde také ten problém diet vyplácených ve Štrasburku. Nyní už je to lépe vyřešeno, ale pro některé by to mohlo představovat určité snížení těchto náhrad. Toto je určitá anomálie, kterou by kolega Stinový zpravodaj také chtěl napravit prostřednictvím pozměňovacího návrhu, požádat eh, generálního tajemníka, aby jednal. Takže toto bylo 10 bodů eh, mého kolegy a nyní mé tři body. První bod se týká také akreditovaných parlamentních asistentů. Už jsem přitom o tom hovořil. Akreditovaní asistenti, kteří fungují od roku 2009, jakožto takoví, nebudou, přesně mít des, nebudou mít přesně 10 let odslouženo do konce mandátu. Bude jim chybět jeden měsíc. A toto bude mít dopad na jejich právo získávat evropský důchod a bylo řečeno, že Evropská komise musí předložit legislativní návrh, takže předložím pozměňovací návrh, abychom požádali Evropskou komisi, aby předložila legislativní návrh, tak aby e, toto bylo napraveno, aby prostě tam nehrál ten problém jednoho měsíce důležitou roli. Potom ten dobrovolný penzijní fond nezávisle na tom, co udělá generální tajemník. Musí být předložen návrh do 1. března, ale my předložíme některé pozměňovací návrhy k tomu, tomuto dobrovolnému penzijnímu fondu. Je to velmi aktuální věc. Je zde aktuální deficit 370 milionů, bude tam eh, brzy bude, budou další stovky poslanců nebo stovka poslanců se připojí k tomuto fondu a s čím více se tím zabývám, tak tím více obě zjišťují. Byli například novináři v EU Observer, kteří tweetovali, že respektive zeptali se na tiskové konferenci, jak je to s účastí evropských komisařů v tomto penzijním fondu. Jsou dva komisaři, kteří byli bývalými poslanci. Je to Marian Tyson, Tyson 70 let má a ten strop je 73 a potom je zde také pan Kaněte, španělský komisař, který má 68 let, pokud se nemýlím. A při setkání s tiskem eh, v rámci Evropské komise se ukázalo, že v současné době pan Kaněte získá, dostává určitou částku z tohoto dobrovolného Mm, penzijního fondu za období, kde byl evropským poslancem. A já si myslím, že to je naprosto nepřijatelné. To je prostě nepřijatelné. To je, prosím vás, dobrovolný penzijní fond, takže můžeme peníze z tohoto fondu, nemůžeme peníze z tohoto fondu využívat co ještě pracujeme. Navíc, když máme poměrně dobře placenou práci, jakožto evropský komisař. Já nespochybňuji komisaře Kaněteho jako osobu. Možná jsou další, kteří využívají peněz z tohoto fondu a kteří ještě pracují a kteří přitom pobírají důchod. Já si myslím, že prostě penze se požívá, až prostě přestaneme pracovat a potom jsme v důchodě. Tyto věci jsou prostě zcela nepřijatelné. Hovoříme zde o samotném image Evropského parlamentu, o reputaci a to si myslím, že ji velmi poškozuje a že bychom měli jednat takže pokud jde o mě, tak ty pozměňovací návrhy už jsou předloženy. A konečně věc, o které se příliš nehovoří, já, ale já předložím pozměňovací návrhy v tomto smyslu. Loni Denis tento eh, bod dobře pokryl ve své zprávě. Mám na mysli o problematice zneužívání prostředků ze strany šéfů nadací a politických TRAN ve dvou posledních nebo třech posledních letech předsednictvo podniklo určité kroky, ale zatím to je takové dosti neprůhledné. Byly uzavřeny určité dohody pro určité té náhrady, nebo... Mm, ale myslím si, že všechno neproběhlo zcela korektně a že je potřeba zvýšit transparentnost a já také předložím pozměňovací návrhy. Takže to bylo 13 bodů, na které jsem chtěl upozornit za zelené v Evropském parlamentu. Děkuji. Uh, I can't see anybody else, uh... Nevidím, že by se někdo hlásil. Já si myslím, že Bart v podstatě pokryl všechny vaše body, takže pan Salafranka, prosím. Děkuji, pane předsedo. Je to. S velkou pozorností jsem vyslechl připomínky našeho zpravodaje ohledně absolutoria pro Evropský parlament. A jsem velmi rád, že se nacházíme v méně dramatické situaci, než tomu bylo u absolutoria v loňském roce. Domnívám se, že jsou zde ještě určitá zlepšení. Můžeme například lépe využívat eh, zdroje, které máme k dispozici z rozpočtu. A chtěl bych zpravodaj říci, vyjádřit určité konkrétní obavy, které mám v této souvislosti. Zejména pokud jde o služby, které jsou poskytovány poslancům na plenárním zasedání ve Štrasburku. Já jsem přišel trošku pozdě, protože jsem byl na jiné schůzi, možná jste už o tom mluvili, pokud se budu opakovat, tak se omlouvám. Ale když sekretariát parlamentu jedná ze stra- ve Štrasburku s určitými úřady nebo s orgány, tak by mohl možná zdůraznit příst- otázku přístupu na štrasburské letiště Každý měsíc prostě tam jsou policejní kontroly, určité šikanování, musíme předkládat průkazy totožnosti, musíme čekat ve frontách a když opouštíme Štrasburg, tak je to totež. Někdy nás to prostě nám to i zabrání být přítomně na hlasování a toto je velmi nepříjemná situace a mělo by se to zlepšit v zájmu všech poslanců. A potom souhlasím s připomínkami předchozího kolegy. Chtěl bych pouze k tomu doplnit takovou drobnou nianci. Nevím, jestli pan Kaněte pobírá již tedy svou penzi z tohoto dobrovolného penzijního fondu, jak o tom kolega hovořil, já nevím o tom nic. Já vím, že jakožto komisař jeho plat je relativně dobrý tedy, ale to, že pobírá tuto penzi, to je naprosto zákonné. Není to vůbec neslučitelné to, že pobírá penzi a přitom plat, protože se jedná o speciální penzijní fond. Jedná se o dobrovolné penzijní připojištění, a kter- což je jasně upřesněno. Bylo by to neslučitelné, pokud by byl europoslancem, ale to je jediná neschoda nebo jediná neslučitelnost, jinak to prostě je legální. Děkuji. Uh, Děkuji. Nikdo další se nehlásí, takže se pokusím na ty body zareagovat, ukončit diskuzi. Děkuji vám, milí kolegové, za ty komentáře a otázky. Není ta, nás tady mnoho, ale dotazů bylo vzneseno mnoho a já s většinou z toho, co zaznělo, souhlasím. Například to, co říkala paní Schmidt, že by tedy britští úředníci měli získat nějaké ujištění, protože se cítí velmi znejištění a já jako britský poslanec to chápu. Máte pravdu i s tou novou webovou stránkou. Možná, že bychom měli v pozměňovacím návrhu navrhnout e, minimálně revizi e, té webové stránky, protože mám pocit, že v některých ohledech ta stará, ta původní byla dokonce lepší než ta nová. Souhlasím s vámi i v tom, co jste řekla o DG iTech. Eh, na konci eh, minulého roku se systém na podstatnou část týdne zhroutil. Bylo by dobré, kdybychom si stanovili určité priority v tom smyslu, co je potřeba tedy nejprve zachraňovat, protože určité části IT jsou důležitější než jiné a měly by mít prioritu. Měli bychom tedy zachraňovat nejprve ty nejdůležitější a následně ty méně důležité, takže by bylo dobré, kdybychom měli určitou prioritu. Pane De Jong, souhlasím s tím, co jste řekl o follow-up eh, k těm doporučením, která zazněla v rámci předešlých procesů udělování absolutoria a k tomu předložím určité návrhy, celá řada záležitostí eh, eh, vzešla z komentářů pana Jávora, ať už jsou to oznamovatelé a další věci. Nepochybně pan Jávor předloží své vlastní pozměňovací návrhy na toto téma a dovolte mi, abych na závěr zmínil ty dvě věci, o kterých hovořil pan De Jong a Bart, to znamená všeobecný výdajový paušál a dobrovolný eh, penzijní fond. Všichni máme za to, že by se mělo něco udělat, ale problém je, že nevíme, co přesně. Možná, že bude lepší, když tedy vyčkáme a uvidíme, až tedy nebo co k tomu řekne pan generální tajemník. Já si myslím, že bychom skutečně udělali lépe, kdybychom vyčkali, co řekne pan generální tajemník a následně tedy na to zareagovali. Pokud by se tak nestalo, tak já nepochybně do textu něco o těchto záležitostech vložím. Pokud jde o e, výdajový paušál, tak o tom jsme tedy s panem de Jongem dlouho hovořili. My jako britští poslanci máme rádi transparentnost a Eh, všechny eh, údaje dáváme na své webové stránky eh, jiní kolegové v tom tak horliví nejsou. Je tu tedy pracovní skupina, která se tomu věnuje a která nepochybně předloží nějaký návrh. Až ten návrh bude k dispozici, tak já doufám, že to tady bude do konce toho období pro předkládání pozměňovacích návrhů, tak na to tedy zareagujeme. Pokud by tedy ta pracovní skupina s žádným textem nepřišla, tak já sám tedy navrhnu nějaké doplnění do, to, do té zprávy, do toho textu. Eh, půjde o to, že tady budeme chtít přesnější pravidla, pokud jde o výdaje eh, myslím si, že bychom tam měli zapsat něco, s čím budou všichni souhlasit, že bychom neměli eh, formulovat něco, co bude kontroverzní. všechny údaje potřebné k tomu výdajové, nebo nutné k výdajovému paušálu by tedy si měli nechávat samotní poslanci. Já si myslím, že je tady celá řada věcí, na kterých se pravděpodobně všichni shodneme, ale vyčkejme, doufejme, že nám pracovní skupina tedy předloží eh, nějaký návrh a z toho potom můžeme vycházet při předkládání našich vlastních pozměňovacích návrhů. To jsou to je důvod, proč jsem tedy v tuto chvíli do zprávy nic nepsal ani o tom všeobecném výdejovém paušálu, ani o e, dobrovolném penzijním fondu. Já doufám, že tedy budeme mít na stole nějaký návrh do doby, než bude ta zpráva finalizována. To je tedy všechno a na závěr mi dovolte, abych zdůraznil, že 1. března vyprší lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů a já si myslím, že mm, pokud eh, se na mě kolegové obrátí a budou chtít něco probrat, tak eh, jim budu rád k dispozici. Děkuji. Děkuji a tím se dostáváme k dalšímu bodu. A tím je udělení absolutoria za rok 2016, pokud jde o instituce a panem zpravodajem je pan Vali, takže prosím, máte slovo. Ano, děkuji, Dareku. Děkuji také stínovým zpravodajům za skvělou spolupráci, děkuji sekretariátu a děkuji všem zaměstnancům sekretariátu za to, jak byli k dispozici a za spolupráci. Začnu tím, že řeknu, že administ- řízení administrativních nákladů je skutečně zásadní pro Evropskou unii a zejména pro občany, protože se jedná o peníze daňových poplatníků, které musí být spravovány efektivním způsobem. To je samotný smysl naší práce. Samozřejmě. A protože máme různé zprávy, rady, tak bych chtěl pouze připomenout, jak již učinil můj kolega Bart a jak také předsedající našeho výboru, že parlament je přímo volen, nebo poslanci parlamentu jsou přímo voleni občany. Musíme tedy mít eh, vysvětlení eh, eh, rady Eh, ohledně určitých výdajů a když to děláme, tak to je jako by to byli samotní občané, takže je prostě nutné, abychom dostali odpovídající odpovědi. Bohužel tomu tak vždy není a to je nepřijatelná situace. Je tedy opravdu nezbytné, abychom obnovili tento dialog. Eh, už to trvá příliš dlouho, co jsme v této obtížné situaci a jak si stále jsme nenašli odpovídající řešení mezi radou a parlament. Nyní přejdeme k Evropskému soudnímu dvoru. Cílem je zaručit efektivní fungování eh, Evropského soudního dvora tak, aby proces měl určitou rozumnou, trval určitou rozumnou dobu. V roce 2000 16 se zvýšil počet soudců. Uvidíme, zda to bude znamenat také zvýšení efektivnosti soudu. Nový etic, kodex chování pro stávající a bývalé soudce také vstoupil v platnost, tak aby se vyhýbali střetu zájmu a také pokyny pro ochranu oznamovatelů je stále, je vždy možné zvyšovat transparentnost. Mám na mysli zejména činnosti soudců a na různá setkání s osobami, které obhajují ty či ony zájmy. Jak již jsem řekl, je nezbytné, aby zde byla naprostá transparentnost ohledně těchto schůzek, těchto setkání, kromě těch normálních běžných schůzek pro tyto instituce. Rád bych také pochopil, jaká je přesná role těch referenčních eh, míst máme jen velmi okrajové informace, pokud se týká těchto zpravodajů. Dále potřebujeme naprostou transparentnost i u účetního dvora, který musí mít přístup ke všem informacím, které potřebuje, protože auditoři samozřejmě musí zachovávat důvěrnost. Nyní přecházíme tímto, přicházím k účetnímu dvoru. Děkuji eh, auditorům a zaměstnancům účetního dvora za jejich cenou spolupráci. Je to instituce, která nás velmi pomáhá v naší práci nebyla zjištěna žádná obzvláštní slabina a účetní dvůr by měl nám poskytovat více údajů, více informací o jednotlivých institucích, aby nám ještě usnadnil naši práci. To je jediné zlepšení, které požadují. Co se týká Evropského hospodářského a sociálního výboru a výboru regionů, to jsou dvě instituce, které sdílejí společné zdroje ale nicméně jsou zde ještě určité redundantní služby, které se zdvojují a které vlastně, kdy dvě instituce vlastně vykonávají stejné činnosti. To znamená Evropský hospodářský sociální výbor a výbor regionu. Je tedy potřeba racionalizovat tato oddělení, která zdvojnásobují svou práci a tím také výdaje, což vlastně vede k určitému plítvání penězi daňových poplatníků. Evropský hospodářský sociální výbor a výbor regionu musí také odpovědět na určité otázky ohledně cestovních nákladů a musí přijmout opatření pro ochranu oznamovatelů. Jsou zde cestovní výdaje, které jsou velmi vysoké u EHSV které jsou vyšší než u výboru regionu, přestože jejich způsob fungování a jejich funkce jsou srovnatelné, takže zde také by měly být možné určité úspory, když se bude více využívat například videokonferencí a budou se rozumněji využívat zdroje, které jsou k dispozici. Co se týká oznamovatelů, tak zde ta diskuse ještě probíhá s výborem regionu. Tak ten rozpor nebo ta kontroverze zde trvá již mm, několik let, takže je potřeba najít určité řešení. Výbor regionu nás musí pravidelně informovat o vývoji diskusí. Při minulých setkáních jsme vždy požadovali, aby výbor regionu našel určité řešení ohledně oznamovatelů whistleblowerů. Já vím, že nyní je další nevyřešený případ u Evropského soudního dvora a musíme se podívat, jak se na to dívají jiné politické frakce, abychom našli odpovídající stanovisko. Já osobně se domnívám, že je potřeba najít řešení tak, aby whistlebloweři, <coughs> oznamovatele byli uznáváni a aby rozhodnutí soudního dvora byla respektována. Nyní přejdeme ke službě pro vnější činnost. Zde děkuji vysoké představitelce za to, že odpověděla na náš dotazník. Měli jsme slyšení ve výboru pro rozpočtovou kontrolu. Já jsem ve své zprávě zejména zdůraznil otázky, Eh, z delegací, které se nacházejí ve zvláště obtížných zónách. Například jsme se také zabývali řízením a zprávou nemovitostí. Zde je možné dosáhnout určitých zlepšení nacháze, to znamená rozhodnout mezi nájmem a nákupem nemovitostí. Někdy je možné určité spolu, určitý spolunájem, aby se snížily náklady a také náklady na nákup musí být zcela transparentní a zde si myslím, že je možné dosáhnout úspor. Neměli bychom vytvářet nějaké vlastnictví nemovitostí, které se velmi těžko spravuje, zejména ve třetích zemích, kde je velká korupce, která je poměrně obecným jevem a musíme důvěřovat vysoké představitelce. Vždy se snažili hledat ta, ty nejlepší způsoby a musíme se, musí se snažit dosáhnout co nejvíce úspor, ale zde se to příliš členským státům nedaří. Potom, co se týká zadávacích řízení pod 60 tisíc euro, jsou zde vždy nedostatky v rámci interní kontroly. Služba pro vnější činnost musí zlepšit tyto kontrolní činnosti. Postupy musí být odpovídající, musí odpovídat standardům, které byly stanoveny, a to i když se jedná o třetí země. Možná bych řekl dokonce zejména, když se jedná o třetí země nebo vzdálené země, protože zde se jedná o veřejné výdaje Evropské unie, takže potřebujeme skutečně přesné účetnictví, transparentní pro tyto náklady delegací, tak aby tam byly byly zahrnuty náklady vysoké představitelky, stejně tak promise členů a oddělení služby pro vnější činnost. Slyšeli jsme, že došlo k určitě, tam byla určitá polemika týkající se cest zahraničních vysoké představitelky. Je potřeba opravdu transparentnost a striktnost No, může to působit určitě mediální problémy, ale i když tyto náklady jsou významné, tak pokud jsou nezbytné, tak prostě musí být předmětem naprosto přesného a transparentního vyučtování. Děkuji vám za spolupráci. Rád si samozřejmě vyslechnu vaše stanoviska, vaše připomínky a... Děkuji, Marko. Teď přejdeme k stěným zpravodajům. Máme tady dva stěnové zpravodaje, pan Petr Dám, který je eh, z vnějších eh, služeb a pan Franka. to je za druhou instituci. Pan Petr, eh, chtěl byste promluvit první k vnější službě pro vnější no, činnost? <laughs> Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl panu Valimu poděko- chtěla panu Valimu poděkovat za velmi dobře připravenou zprávu a e, také za zohlednění poznámek, které byly učiněny Chtěla bych e, pouze zdůraznit ty prvky, e, které možná potřebují být dodatečně objasněny. Otázka politiky zaměstnanosti a nebo tady také politika rovného postavení mužů a žen. I mi líto, jsem trošku nachlazená takže teď v politice rovného eh, postavení informace, které <laughs> jsem tady obdržela od eh, vysoké představitelky, z nich vyplývá, že je tu celý počet opatření eh, z roku 2016, učinění byla provedena, a to institucionální povahy, ale také neoficiální opatření, která mají vést k tomu, že počet žen, které jsou zaměstnány, se eh, má dostat na stav no, míru eh, počtu mužů. Eh, to už má své první dopady. A pak bych chtěla říct něco o mm, veřejných vypsávání veřejných soutěží. Tady potřebujeme neustálou mm, kontrolu a je velmi dobré, že po kontrole z roku 2016 mm, tady se objevilo 27 případů, které poukázaly na to, že eh, veřejné soutěže, že tady bylo toto vypisováno vědomě na nižší eh, úrovni, tak aby bylo možné obejít eh, úmluvy a dohody Důležité je, abychom eh, to do budoucna udělali tak, aby bylo eh, toto ignorování pravidel vyloučeno. Pak eh, ještě další pozitivní věc v této zprávě. Je dobré poukázat na to, že je dobré vytvořit mechanismus, využít mechanismu, který povede k tomu, že nesrovnalosti budou vyloučeny a to při nakoupi nemovitostí. Tyto nové mechanismy od roku 2016 už byly zavedeny. Po kontroverzních koupích nemovitostí. na budova v Tyraně, v Albánii to byla. A e, zjišťuji tady, že bychom se, e, že by se měly tyto případy e, vymítit. Už to začíná fungovat. To jsou ony případy, kdy bychom to měli trošku přesněji naformulovat a prezentovat to, co už bylo učiněno, tak abychom zajistili fungování a provoz abychom dosáhli žádoucích změn. Takže to bylo vlastně všechno. Děkuji panu Valimu ještě jednou za dobrou spolupráci v případě této smlouvy. Děkuji. Děkuji. Pan Salafran, paní Salafranka. Gracias, señor presidente. Pan Salafranka. Gracias al ponente, señor Bali, por su sensibilidad. Děkuji panu Valimu za jeho pozornost v tom smyslu, že tedy zohlednil poznámky naší frakce, pokud jde o udělení absolutoria dalším institucím. Před prvním březnem před tím, než vyprší lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů, bych rád eh, vyjádřil pár věcí, které mi zvlášť leží na srdci. Já se například obávám, že pokud jde o jednání, o udělení absolutoria radě, ne, budou žádné novinky. To znamená, že opět celý rok se rada zdráhá eh, podrobit se kontrole své práce ze strany parlamentu. My jsme eh, v listopadu loňského roku eh, probrali nějaké body. Otázka zní, jestli to mělo nějaký dopad. Evropský soudní dvůr, to jsou velmi zajímavé informace. Čtu tady o jednom konkrétním aspektu. Jde o cestovní náklady obou výborů, to znamená EHV a výboru regionu. Myslím si, že jde především o to, aby ty náklady na e, cestování byly racionalizovány, protože se zdají být příliš vysoké. Zavedly se některá, zavedla se některá opatření, například videokonference a tak dále. Dovolte mi, abych na tomto místě rád zjistil, jestli existuje nějaké vysvětlení pro ty příliš vysoké výdaje. A možná, že by se ty vysoké výdaje daly vysvětlit samotnou podstatou obou výborů, protože ty výbory se scházejí v plénu, v jednotlivých dílčích sekcích, tématických sekcích, to znamená, že se eh, ptám, jakým způsobem by bylo možno ty cestovní náklady ušetřit. Mohli bychom k tomu něco předložit. Myslím si, že existuje paralela mezi fungováním těchto výborů a fungováním Evropského parlamentu. Takže bylo by možné tedy eh, uspořádat i videokonference namísto toho, aby se dotyční přímo setkávali osobně. Otázka zní, jestli tím můžeme dosáhnout nějakých rozumných úspor. A ještě jedna poznámka, která se týká Evropské služby pro vnější činnost. Myslím si, že v politice by mělo převládat jedno kritérium a tím je bezpečnost. Učetní dvůr a jeho zprávy poukázaly na mnohé nedostatky. Paní Mogherini se snažila postoj Evropské služby pro vnější činnost vysvětlit. Bylo řečeno, že tedy standardy a normy se podstatným způsobem zlepšily. Jednotlivá kritéria jsou tedy řádným způsobem uplatňována, především pokud jde o ty standardy, ale přesto tu je pár eh, kritérií, eh, kde to není jednoznačné kde bychom tedy neměli vyhánět čerta ďáble, měli bychom se podívat na to, do jaké míry jsou ta řešení reálná. Je důležité, aby se tedy uh, Evropská služba pro vnější činnost držela doporučení Evropského účetního dvora. Děkuji panu zpravodaji za to, že tedy zohlednil naše obavy, naše poznámky. Určitě předložíme ještě několik dalších pozměňovacích návrhů Ale jsem si jist, že co by politická frakce eh, tady nepochybně ještě eh, něco předložíme. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. I já bych rád poděkoval zpravodaji za eh, práci a chtěl bych eh, mu říci, že eh, s ním ve většině části souhlasím, ne ve všech, ale některé věci bych rád zdůraznil. Jednak redukci snížení personálu, to je to, co jsme ve všech ostatních institucích ve výši 5%, myslím, uspokojivě provedli, ale myslím, že na zvážení je to, že při veškerém snižování personálu nesmíme zapomínat na to, že do budoucna eh, bychom měli mít adekvátní, vhodný dorost. Ehm, a při, to znamená, když budeme takto dál pokračovat, tak to představuje určité eh, nebezpečí, zvláště ve eh, vnější služby pro větší činnost, kdo převezme ty úkoly, které se týkají bezpečnosti eh, nebo celková nejistá situace na světě, ta by se mělo dbát na to, aby to nebylo na úkor práce, kterou tyto služby vykonávají. A mm, k této službě pro vnější činnost, jak už bylo řečeno, je to důležitá instituce pro Evropskou unii, ale také pro národní delegace delegace, protože eh, v bodě bezpečnosti eh, eh, se tím, tímto zabývají, tak ten úkol se stává stále důležitějším a měli bychom pozitivně potrhnout to, že vysoká představitelka mm, tady při mm, prokázala transparentnost při prokazování cestovních výdajů. Mnozí ministři zahraničí z členských států, myslím, by si z toho mohli vzít příklad. A Pozitivně bychom měli potrhnout um, to, že tady budeme mít um, méně um, praktikantů do budoucna a také by se měl vynaložit úsilí, aby zpráva nemovitostí byla vylepšena tam, kde potenciál vylepšení je. Měli bychom se snažit o lepší eh, centrálnější koordinaci k mm, evropskému mm, mm, pověřenci pro evropské eh, záležitosti. Já myslím, že tady eh, máme, tady co se týče transparentnosti a eh, zrušení nedostatků, ostraně nedostatku, jeden nedostatek je to, že rada není stále ještě schopna splnit naše přání a ty se pozvání generálního tajemníka z 9. listopadu zůstalo ještě nezodpovězeno a proto bychom na tomto místě měli zvážit, jestli udělení absolutoria bude možné a nebo ne k výboru regionu a ekonomickému sociálnímu výboru. Při veškeré kritice cestovních výdajů eh, přišel podnět pana Salafranky, že bychom na některých místech eh, se měli sami chytit eh, na nos. To bylo, myslím, správné. Myslím si, že oba výbory v minulosti spolu velmi dobře spolupracovali Ehm, části, co se týče jednotlivých částí, budov, zdrojů, ale myslím, že my jako Evropský parlament ehm, jsme s oběma těmito výbory ehm, také mohli spolupracovat a tato spolupráce ještě může být prohloubena, protože myslím, že je to dobrý, dobrý kanál do jednotlivých dobrý drát do regionů, které musí být zastoupeny této, v těchto službách, ale také jde dalšího hráče, sociální výbor, tady bychom si měli kontakty ponechat, ale to musí být založeno na reciprocitě. Mm, tady oni nás žádají také, abychom k tomu přistupovali otevřeně, abychom naslouchali účetního dvora. Tady bych rád poznamenal, eh, že to máme tendenci, tedy vyšší podíl žen. Už dnes to eh, jsme viděli tento velmi důležitý krok, ale pořád ještě tady máme potenciál směrem nahoru a proto si myslím, že ještě, eh, ještě na závěr k Nivrskému účetnímu dvoru. Máme tady velký počet neplacených praktikantů kde bychom měli, máme potřebu to vylepšit a to se také zmínilo u, při slyšení nejen čtyřměsíční mandát soudce ehm, úhrada nákladů 80, vedle k úhradě nákladů 70 tisíc euro, což pro mě je nelogické. I když to možná bylo ehm, řádné, určitě to nebylo přiměřené, tak si myslím, že bychom se měli ještě na tento bod podívat, tak aby do budoucna to už, eh, už se to už neopakovalo. Tak to by byly mé poznámky k tomu. Děkuji. Ano, nevidím, že by se ještě někdo hlásil z EKR, Alde nebo GUE, takže eh, zelení, eh, pan eh, Javor opět. Ano, já budu hovořit anglicky, protože přečtu Ehm, složku, kterou mi kolega eh, dal. Ehm, eh, Benedikt vám děkuje eh, za tuto zprávu, ale bude se soustředěvat na čtyři otázky. Za prvé je to jde o radu. Víme, že tady jsme měli non-paper, já jsem o tom vyjedná, to vyjednával minulý rok šlo o nalezení cesty, jak by obě instituce v udělování absolutoria měly spolupracovat. Dále jsme jmenovali předsedu eh, tohoto výbory a koordinátory, které by měly začít vyjednávání s eh, generálním tajemníkem rady. A Benedikt si myslí, že současný stav mluví pro princip transparentnosti a vyšší míry zodpovědnosti. E, tady na to musí být Evropská unie založena a budou tady pozměňovací na návrhy. E, cílem je dosáhnout tady dohody. Za druhé, Benedikt toho názoru, e, že nemůžeme připustit netransparentní praktiky. Tady se o tom mluví. Toto, tady mluvíme například o Evropském ochránci ochránci práv. Myslíme si, že návrh zprávy by měl mít začleněn tyto nálezy. Evropský parlament by měl začít vynakládat tlak na radu, aby přestala se svými tajuplnými taktikami, aby toto bylo skončeno navždy. K, k výboru regionu. Po dvou rozsudcích judikátech a po výrocích a případech komise a příslušné oddělení podala zprávu k usnesení parlamentu. Jde o parlamentní usnesení z roku 2015, tedy udělení absolutoria a vyzývají se, vyzývá se tady výbor regionu, aby složka k oznamovatelům, aby byla předložena internímu auditorovi, tak, aby bylo možné řádným způsobem toto věc urovnat porovnat do konce roku 2017. To bylo v minulém, e, v usesení minulého roku. Teď vidíme, že výbor regionu nezvládl vyřešit tento případ e, ani e, neprojevil otevřené snahy tak učinit. A proto zelení přežijí pozměňovací návrh, aby se odložil udělení absolutoria výboru regionu. K, evropskému, k zprávě o Evropském ochránci práv tady vítáme postup, rychlý postup, tak abychom měli přístup k dokumentům do ochránce udělá vše pro to, aby bylo dosaženo vysoké míry transparentnosti eh, v eh, dokumentech, ale pořád je tady prostor pro vylepšování eh, téměř v každé evropské instituci a měli bychom toto, tato úsilí podpořit. Benedikt přednese Eh, nebo přijde s možným problémem eh, interních eh, tzv. otáčecích dveří Evropského ochránce práv, pokud by někteří zaměstnanci této instituce by přešli do jednoho z generálních ředitelství komise. Například DG, nějaké DG bude předmětem určité strategii nebo určitého šetření, pak o, o Benedikt požádá pak Evropského ochránce, aby se věnoval této mezeře. Dále jde o míru, plnění pravidel, tady to pokleslo o 7 z 90 na 83 a Benedik mm, bude žádat mm, eh, ochránce práv, aby analyzoval důvody, tak aby se, eh, se vyhnali dalšímu snižování. A poslední věc, mm, eh, Evropský soudní dvůr, tady Benedik požádá o posouzení ze strany této instituce pro důvody vysokého obratu a to opatření, která byla provedena, nebo mají být provedena, tak by byla zlepšena situace v externích aktivitách soudců. Benedikt by rád definoval kontrol jednotlivé údaje, které by měly být zveřejněny. E, také bude motivovat soudní dvůr, aby přišel spravedlivě o těchto takzvaných otáčecích dveřích, aby to bylo předloženo ještě tento rok. Toto byly poznámky Benedikta Javora. Děkuji. Thanks, Bart. Uh... Děkuji, Barte. <clears throat> Nikdo další se o slovo nehlásí, to znamená, že se ptám pana Valiho, jestli by chtěl zareagovat na ty komentáře a otázky. Derek. Ano, děkuji, Dereku a děkuji stínovým zpravodajům za veškeré vaše připomínky. Jsem velmi rád, protože mám dojem, že v podstatě u všech bodů jsme na stejné vlnové délce. Začal bych tím, co říkala paní Patera, která mluvila zejména o službě pro vnější činnost a o otázce veřejných zakázek a trvalé kontroly rovnosti mezi muži a ženami, také o mechanismu pro předcházení eh, chyb v politice zprávy nemovitostí. Toto všechno se mi zdá nesmírně zajímavé a zohledním to, pokusím to zohlednit, se ve své, eh, zohlednit to ve své zprávě. Pokud chcete, tak o tom můžeme diskutovat na schůzi stínových zpravodajů, ale jsou to dobré návrhy, které podle mého názoru nepůsobí problémy, takže se domnívám, že je budu moci zapracovat do své zprávy bez problému, protože v každém případě už ta zpráva jde tímto směrem. Pan Salafranka Mat v podstatě už mm, hovořil tedy o radě, protože patřil do pracov, byl členem pracovní skupiny, která se tím zabývala. Jak říkal generální tajemník rady, tak je potřeba eh, tuto otázku skutečně nastolit co nejrychleji, parlament je volen občany, naše role také, k naší roli také patří kontrola účtu a myslím si, že tato záležitost už se příliš dlouho táhne ve směrem k veřejnému mínění, to je skutečně nepřijatelné, takže můžeme pokračovat v diskusích, ale musíme udělat všechno pro to, aby se nám podařilo dosáhnout zlepšení vztahů s radou. Pokud jde o Evropský soudní dvůr, souhlasím. Pokud jde o EHSV a to, co jste říkal o cestách, cestovních výdajích. Ano, protože tyto náklady jsou považované za přehnaně vysoké. A to platí jak pro EHSV, tak pro výbor regionu. Já jsem se s nimi setkala, oni sami říkali, že je tam prostor ke zlepšení. A to tež platí i pro parlament. Pokaždé, když eh, zpracováváme rozpočet, tak vždy najdeme nějaká možná zlepšení, ať už se to týká využití nových technologií nebo jiných oblastí. Jsou samozřejmě výdaje, které v určitém okamžiku jsou nezbytné, ale později nemusí být nezbytné. Například videokonference v dnešní době představují řešení, které může být alternativou v, v, k cestám na různá místa světa a jak v EHSV, tak ve výboru regiona, regionu aktovali tato, tyto návrhy bez nějakých velkých problémů. Domnívám se, že i my sami v Evropském parlamentu, když se zabýváme našimi interními výdaji, tak se také snažíme racionalizovat je například lepším využitím nových technologií, abychom předcházeli drahým a nez- cestám, které nejsou nutné cílem je neustále eh, dosáhnout co nejlepšího výsledku a zracionalizovat záležitosti. Kolega Kohn se zmínil o snížení zaměstnanců o 5%. Ano, to bude pokračovat. Eh, služba pro vnější činnost hraje velmi specifickou lohu vzhledem ke stávající mezinárodní situaci, která je opravdu výbušná takže je správné přemýšlet o snižování zaměstnanců, ale nikoli pokud tyto zaměstnanci jsou opravdu nezbytní. Je potřeba provést z dobré zhodnocení, velmi přesné, tak abychom neohrozili fungování této instituce. Pokud se týká cest vysoké představitelky, Tady je situace daleko transparentnější, než je tomu u například ministrů, u ministrů zahraničí v evropských zemích. Vysoká představitelka vždy prokazovala velkou disponibilitu. Ona prostě dělá všechno, co může. Poskytuje nám veškeré informace, které potřebujeme a všechny cesty, které absolvuje. To jsou prostě odůvodněné náklady. Pokud jde o významné náklady pro naléhavé cesty, tak samozřejmě zde je nutná transparentnost a odůvodnění předložení dokumentů, prostě dokladů, tak, aby bylo prokázáno, že tato nákladná práce je prováděna v jejich zájmu. Víme, že samozřejmě politika něco stojí. Co se týká budov, nemovitostí, zde také je potřeba najít určité řešení. Služba pro vnější činnost pracuje ve třetích zemích, kde je situace obzvláště složitá Často je tam těžké najít nějaká dobrá řešení. Myslím si, že už se snaží, dělají, co mohou, aby racionalizovali eh, náklady, zlepšili situaci. Musíme podporovat v, té, v tomto úsilí o racionalizaci, protože rubrika nemovitosti je skutečně tou, kde jsou ty náklady nejvyšší všechny ty otázky, o těch budeme ještě dále hovořit na naší příští schůzi stínových zpravodajů. Potom je zde otázka možného střetu zájmu, těch kontaktů. Zde také budeme mít ještě možnost o tom hovořit. Bart už mluvil o účetním dvoru. Já si myslím, že rovnost příležitostí pro všechna, pro pro obě pohlaví je nezbytná a je potřeba vyhýbat se diskriminací, pokud jde o neplacené stážisty. Myslím si, že zde opravdu by měl být ten princip jasný. Stážista prostě, pokud tam pracuje, musí být odměňován určitým způsobem. Některé instituce nám vysvětlili, že někdy jde o velmi krátké, krátkodobé stáže které vlastně jsou v rámci jejich univerzitního studia. Takže mají velmi, eh, trvají velmi krátkou dobu, měsíc například, a to jsou ty stáže, které nejsou placené. No, můžeme například u, ty, u těchto velmi krátkodobých stáží přemýšlet o úhradě některých nákladů pouze, ale u těch delších stáží, kde se odvádějí skutečné služby, kde skutečně odvádějí ti stážisté práci, opravdu každodenně pracují, tak tam je potřeba, aby skutečně dostávali určitou odměnu, aby nedošlo ke zneuží, nedocházelo ke zneužívání těchto mladých lidí, ke jejich vykořišťování. Neustále se hovoří o transparentnosti. Bart vznesl další poměrně choulostivou otázku a to je otázka oznamovatelů, whistleblowerů ve výboru regionu. My jsme vždy bojovali za to, abychom chránili tyto oznamovatele. A dnes jsou rozhodnutí rozsud Evropského soudního dvora, která zjevně nebyla zcela dodržena. A myslím si, že ještě probíhá další řízení u Evropského soudního dvora, které ještě neskončilo a domnívám se, že naše posto- náš postoj musí být jasný a neoblomný minulých letech Evropský parlament jasně vyjádřil své stanovisko. To stanovisko je prostě čist, je jasné, je transparentní a v rámci, pokud je o obtěžování nebo o oznamovatelů, tak zde naše stanovisko je jasné a pevné. Jinak jsem vám zcela k dispozici, pokud budete potřebovat se se mnou setkat například. Budeme mít ještě několik schůzí stínových zpravodajů. Myslím si, že mohu říci, že naše stanoviska se velmi blíží vzájemně. Pokusíme se najít co možno nejlepší řešení a pouze pokud se nám nepodaří dosáhnout schody, tak budeme, pro, budeme hlasovat. Děkuji, Marko na adresu vaší zprávy zazněla celá řada pozitivních komentářů, určitě ale budou i některé pozměňovací návrhy. Lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů vyprší 1. března a tím končím eh, tento bod a nastoluji bod další, bod 60. Eh, to znamená, že nám půjde o budoucnost víceletého finančního rámce po roku 2020. A Pan Sarvama tu bohužel není, ale kolegyně ho zastoupí v tuto chvíli, ale eh, dáme slovo účetnímu dvoru. Eh, máme tu jeho zástupce. <clears throat> Děkuji. Pane, pan Gregor. Uh, ladies and gentlemen, allow me to uh, present... Uh... Děkuji, vážení členové výboru. Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych tady představil zprávu Evropského účetního dvora, pokud jde o budoucnost evropských financí. Zpráva byla zveřejněna minulý týden 15. února roku 2018 a kromě toho počítáme s tím, že účetní dvůr eh, představí ještě další zprávy jeden, jednu o společné zemědělské politice, další o zjednodušení politiky soudržnosti a další ještě o zjednodušení eh, výzkumné politiky. Eh, počítáme s tím tady v průběhu roku 2018 a Kromě toho v červnu, v červenci počítáme s tím, že tedy zveřejníme další dokument o budoucnosti evropských financí. Doufejme, že do té doby již budeme moci reagovat na návrh ze strany komise. V druhém pololetí roku 2018 bychom představili naše vlastní stanovisko, které se týká rozhodnutí o vlastních zdrojích, respektive uh, legislativy eh, týkající se příslušných programů. Snažíme se tedy v této souvislosti schrnout eh, poznatky ze zpráv účetního dvora eh, z minulosti a přitom se tedy opíráme o dvě hlavní analýzy z roku 2014. Ta jedna se věnovala co možná nejlepšímu užití evropských prostředků, eh, zastávala sektorální přístup a ta druhá analýza se eh, týkala nedostatků a výzev zpětý s odpovědností. Opíráme se také o výroční zprávy za poslední tři roky, roky 2000 2014, 15 a 16 a využíváme také 16 zvláštních zpráv z období eh, od roku 2015 do roku 2018, ale také celou řadu dalších eh, stanovisek a dokumentů a neměl bych zapomínat na to, že jsme také vydali dokument, který se týká eh, přeskumu v polovině období víceletého finančního rámce. Budeme se snažit soustředit na eh, jednu část toho dokumentu Komise z loňského roku. Zaměříme se na to, že by tedy účetní dvůr měl poskytnout určité informace eh, a poradenství eh, v tom smyslu, aby se tedy zlepšila eh, transparentnost a odpovědnost. V souvislosti s dokumentem komise bych rád zmínil několik věcí. Dokument komise hovoří o tom, že se tedy evropský rozpočet zvýšil z 1,18 HDP eh, na eh, tedy snížil na 93 eh, nebo ne necelé 1% HDP. Zároveň tedy chceme zajistit dobrou bezpečnost pro naše občany a zároveň chceme také zaručit dlouhodobou konkurenceschopnost a spolehlivost evropského hospodářství a chceme čelit i dalším výzvám, jako je například Brexit. To je nová výzva, před kterou čelím, stojíme. Kromě toho uznáváme, že příprava budoucího fina- víceletého finančního rámce je velmi citlivým zvažováním mezi stávajícími politikami a novými výzvami mezi stabilitou a e, flexibilitou, mezi národní a evropskou přidanou hodnotou, mezi pravidly pro e, vydávání prostředků a soustředěním se na výsledky, mezi Eh, granty a dalšími způsoby financování, ať už jsou to partnerství soukromého a veřejného sektoru nebo jiné nástroje a eh, je to také souboj mezi soustředěností a zaměřením na více oblastí. Evropská komise tady definovala základní eh, zásady, my se eh, s nich snažíme vycházet, to znamená flexibilita, zjednodušení a tak dále. Snažíme se ty zásady analyzovat s ohledem na všechny části rozpočtového cyklu, to znamená alokování zdrojů, realizace programů a konečně výsledky, konstatování výsledků. Evropská přidaná hodnota komise správně konstatuje, že přidaná hodnota ze strany EU je klíčovým cílem v příštím budoucím víceletém finančním rámci. Evropský rozpočet by se měl soustředit právě na ty oblasti, kde je ta evropská přidaná hodnota nejvyšší a měli bychom tedy mnohem více využívat finanční nástroje a záruky. Pokud jde o finanční nástroje, tak jsme například odkázali na naší zvláštní zprávu 19 z roku 2016, která se týká finančních nástrojů a v této zprávě jsme tedy naznačili určitá rizika, ale zároveň jsme přiznali, že celá řada z těch rizik již byla zmírněna eh, během legislativního období 2014 až 2020. Eh, v prvním návrhu naše stanovisko opíráme o stávající stanovisko eh, účetního dvora z roku 2010. A Zároveň navrhujeme, aby koncept evropské přidané hodnoty byl rozvíjen na interinstitucionální úrovni a aplikován v každé části rozpočtového cyklu, ať už je to alokování zdrojů, implementace programů a, e, a nebo výsledky těch programů. Dále tedy sdílíme návrhy pr- pracovní skupiny na vysoké úrovni pod vedením Mária Montyho v tom smyslu, že bychom tedy měli dbát na co možná největší výhody eh, té přidané hodnoty. Myslím si, že bychom eh, měli celý systém zjednodušit a že bychom se měli zaměřit také na eh, zdůrazňování výhod členství v EU. Pokud jde o flexibilitu, tak tady se držíme logiky e, komise v tom smyslu, že tady musíme zajistit dostatečnou flexibilitu v rámci stávajícího rámce a náš návrh tedy opíráme o to, že mm, bychom měli vycházet z druhé kapitoly výroční zprávy za rok, 2000, za rok 2016. Myslím si, že flexibilita by měla být využívána především proto, abychom čelili neočekávaným událostem a, a na záruky z evropského rozpočtu a že bychom neměli eh, díky flexibilitě řešit spoždění eh, v prováděných programech. Kromě toho jsme předložili některé návrhy, které se týkají přípravy určitého, eh, určité všeobecné rezervy a také jde o vytvoření specifického systému, který by vlastně přispíval eh, k přesunu prostředků z rozpočtu do rezerv. Eh, další eh, část, tady se zaměřujeme tady na přeskum v polovině období víceletého finančního rámce. Navrhujeme, aby byl tady víceletý finanční rámec doplněn nebo spojen s dlouhodobým finančním plánováním a to by znamenalo, že by se sem lépe zahrnuly takové proměny, jako jsou například neuhrazené ne platby. Dalším klíčovým bodem je e, to, že se domníváme, že i další finanční zdroje by měly být dostatečně zdůrazněny v nějakém ústředním dokumentu. Navrhujeme to, že by takový komplexní finanční plán měl být e, každý rok aktualizován společně s prováděním eh, finančního nařízení. Eh, další věc, snažíme se zjednodušit pravidla, eh, O to se snaží komise a my jako účetní dvůr tuto snahu naprosto sdílíme. Už jsem hovořil o dokumentech, které tady se snažíme eh, nebo budeme eh, chtít zveřejnit v druhé polovině tohoto roku. Tam se eh, v těchto dokumentech se tedy zaměříme na zjednodušení mimo jiné i vlastních zdrojů. K dalšímu vycházíme ze třetí kapitoly výroční zprávy na rok 2016. Domníváme se, že bychom měli co možná nejvíce využít příležitosti, kterou skýtá e, konvergence programových cyklů v rámci EU, abychom posílili tedy výkonnostní rámec EU e a Domníváme se, že spolu s komisí tedy se nám podaří e, vytvořit výkonnostní prostředí díky tomu, že tedy sladíme finanční plánování EU se strategickými priority, že dále budeme definovat eh, klíčové finanční a nefinanční eh, výsledky eh, nebo cíle, kterých chceme dosáhnout. Kromě toho tedy snížíme celkový počet programů výkonnostních cílů a indikátorů. To povede k tomu, že tady nebude takové překrývání mezi jednotlivými programy. Budeme se také snažit zajistit právní rámec pro programy a e, celý systém bychom chtěli zjednodušit a e, učinit ho uživatelsky přátelštějším. Pokud jde o odpovědnost, tak ty návrhy, které předkládáme, se opírají o naši analýzu z roku 2014, která se zaměřovala právě na nedostatky auditu a odpovědnost. Domníváme se, že Evropská komise a další legislativní orgány by měly vytvořit principy efektivního auditu a transparentnosti všech evropských prostředků a e, sem by měla s těm by měl spadat plný demokratický dohled. To by mělo být základní pravidlo a tam, kde to umožňují smlouvy, by evropské orgány měly být tedy zahrnuty nebo začleněny do evropského rozpočtu. V tuto chvíli se jedná například o Evropský rozvojový fond. Dále jsme tady zohlednili zásady, které jsme tady formulovali v analýze z roku 2014. Konkrétně je to šest zásad, které vidíte eh, v první, mm, na první folii. Jde o to, abychom tedy dosahovali politických cílů, řádně využívali finanční zdroje, abychom dostali demokratickému dohledu, abychom se snažili o lepší koordinaci, aby tady byl silný mandát pro nezávislý vnější audit, tak abychom, abychom tedy osvědčili nebo prověřili eh, výkonnost a aby zároveň eh, auditované subjekty se držely doporučení. A konečně poslední návrh hovoří o tom, že bychom tady měli vytvořit plný mm, veřejný auditový mandát. To je něco jako Evropský měnový fond. jsme si vědomi toho, že takovéto změny by mohly vést ke změnám smluv. To znamená, že než tak učiníme, tak by bylo dobré, kdybychom tady měli možnost být tady v těchto orgánech a eh, v těchto dohledových auditových orgánech zastoupeny, zastoupení. Eh, v některých případech máme potíže se získáváním informací od auditovaných subjektů. A nyní mi dovolte, abych se posunul k poslední poli, což je vlastně vizualizace našich návrhů, které jsou tedy před připraveny v souladu s tím rozpočtovým cyklem. V našem dokumentu se snažíme soustředit na ty hlavní principy, ale to neznamená, že jsme nevydali celou řadu zpráv o různých konkrétních sektorech. Dovolte mi, abych uvedl několik konkrétních příkladů. Například pokud je o společnou zemědělskou politiku, tak tady jsme tedy vydali poměrně důležitou zprávu o ekologizaci, o greeningu, která je dneska eh, na vašem programu. Kromě toho jsme tady vydali zprávu, která se týká mladých zemědělců zemědělců. Vydali jsme také horizontální zprávu o certifikačních orgánech v zemědělství a v oblasti soudržnosti jsme zveřejnili zprávy, které se týkají například Evropského jednotného nebe, eh, zaměstnanosti mladých lidí, výkonnostní rezervy, eh, zprávu železni, zprávy železniční dopravy a tak dále. Děkuji vám za pozornost a jsem ochoten odpovědět na jakékoliv vaše dotazy. Ja, vielen Dank. Děkuji. Ano, tady to zcela můžeme potvrdit. Mnohé z toho, co si přejeme, je tady ehm, obsaženo, proto mnohokrát děkuji za dokument ehm, a e, teď za e, pana Savramu, paní Šmice, zpravodaje. Ano, děkuji. Pan Savrama se bohužel nemohl dostavit. Požádal mě, abych přečetla jeho dokument, což teď učiním. Rád bych vyjádřil eh, eh, komplimenty a vděčnost ECA. Eh, znovu se prokázal svou základní roli a poskytl obsáhlý dokument o financování EU. Jsem naprosto spokojen s tím, že dvůr navrhl zcela konkrétní opatření na další víceletý finanční rámec, tak byl zlepšen dopad, flexibilita, transparentnost, výkonnost a odpovědnost evropského rozpočtu jak dvůr právem se konstatuje, reflexní dokument komise správně ukazuje, jak financování, finance EU se staly komplexnějším a méně koherentnějšími v průběhu doby. A teď je tady skutečná potřeba a příležitost reformovat celý systém e, rozpočtový EU. Reformace, reformování evropského e, rozpočtu by mělo vést k účinnějšímu a transparentnímu rozpočtu. Více by to mělo být zacíleno na e, oblasti ve nejvyšší přidané hodnoty EU, dále flexibilnější při přidělování zdrojů tam, kde budou zapotřebí. Mělo by to být lépe zvladatelné a zodpovědnější vůči občanům eh, v oblasti výsledků, kterých se má dosáhnout. Robustní koncepce eh, přidané hodnoty EU by měla jmenovat, identifikovat příležitosti zaměřené na přidanou hodnotu v evropském rozpočtu a měla by na pomoci posouzení významu programu a posoudit riziko finančních nástrojů a záruk. Koncepce by měla rovněž poskytnout obsáhlejší a přesnější soupis mm, úžitku a nákladů jak z finančního, tak nefinančního hlediska, tedy v mm, členských státech. Jak dvůr konstatuje, mm, evropský rozpočet by měl reagovat na určité okolnosti a tato schopnost by měla být zlepšena tím, že bude flexibilnější a že se tu zavede systém rezerv, které by pokryly dlouhodobé výdaje a ne, události, s kterými nelze počítat. Také by se mělo zdůraznit výkonnost, výkonnost evropského rozpočtu E, nové financování, plánování, strategické priority. Jde o to najít klíčové výsledky, kterých má být dosaženo, má být e, snížen počet programů, cílů a ukazatelů a e, zprávy mají být streamlinovány a mají být přístupnější. Toto bude prioritní zlepšení, tak jak to bylo také navrženo Evropským soudním dvorem. Evropské financování by mělo být daleko transparentnější, větší míra odpovědnosti, měli bychom mít plný demokratický dohled nad veškerým financováním EU. Stejný princip odpovědnosti a transparentnosti by měl eh, se vztahovat eh, ke grémím eh, v rámci rozpočtu, jako například Evropská komise a také ty, kteří stojí v ně, jako Evropská centrální banka a Evropská investiční banka. Doufám, že komise bude dostatečně odvážná a rozumná a učiní tato konkrétní opatření vezme je v potaz, až bude připravovat svůj návrh k MMF. Ehm, dvůr eh, zdůrazňuje důležité body a eh, dává komisi klíč eh, k dosažení úspěchu. Správně bylo potržena potřeba naplánovat ehm, pečlivě financování EU a zorganizovat systém, který to zvládne a který bude moci ehm, mít dohled, účinnější dohled a transparentnější dohled nad těmito financemi. S podporou těchto návrhů vyzýváme komisi, aby začlenila této návrhy do nastávajících návrhů víceletého finančního rámce rámci. Děkuji. Děkuji. A na seznam řečníku mám paní kolegyni Dlbajovou, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Ehm, vážený pane Gregore, vážení ehm, eh, členové, kolegové, ehm, hosté, děkuji vám velmi za eh, tuto velmi dobře připravený dokument. Myslím, že plně mohu souhlasit s vašimi návrhy, velmi dobrými návrhy, sdílím vaše podněty. A dovolte mi jenom, abych uložila pár otázek. Možná některé z nich budou filozofičtějšího rázu, ale myslím si, že je dobré vést tu diskusi teď. Eh, v reflexním dokumentu vaší prezentaci se zmiňujete o tom, že hodnota EU by měla být klíč klíčem, jádrem cílů příštího víceletého rámce. Evropská přidaná hodnota obecně je definována jako doplňující hodnota k hodnotě, která vyplývá z jednotlivých členských států. Je tu celá řada různých definicí, může to vyplývat z různých faktorů, jako například právní jistota nebo různé doplňující okolnosti a pak další věci mám mluvit trošku pomalej. Říká řečnice, ano, a tyto to mohou být zisky přímé nebo nepřímé. Hlavním adresátem této evropské přidané hodnoty by měly být občané Evropské unie. A proto moje otázka na vás. Možná dost obtí, velmi obtížná, ale třeba nalezneme společně řešení. Jak byste vysvětlil eh, přidanou hodnotu EU evropským občanům to jednou větou? Jak byste to eh, pojal eh, velmi jednoduchým způsobem, protože si myslím, že jednoduchost definice a vysvětlení je klíčová věc nejenom pro naše občany, ale také pro budoucí příjemce evropských financí. Promiňte za tuto výzvu, toto je moje první otázka. Když mluvíme o dalším navýšení užívání nárok a finančních nástrojů, já jsem toho fanouškem, máme tady velké dilema, před kterým stojíme. První, Ehm, jde o veřejné eh, úřady nebo grémia jako městské, eh, jako regiony, ehm, které věč, běžně eh, nejsou přitahovány finančními nástroji a které stojí před různými překážkami různých definicí, definicí státní pomoci. A druhé dilema je otázka grantů nadnárodním společností v soukromém sektoru. Ráda bych se vás zeptala, jaký je váš názor na roli finančních nástrojů a záruk, jak ve veřejném, tak eh, soukromém komerčním sektoru. A poslední otázka. Víte, že eh, princip subsidiarity a zjednodušení a goldplatingu nejdou eh, ruku v ruce, s, ne, nejsou v souladu se v celé řadě členských států. A to zvláště platí, když mluvíme o veřejných zakázkách, kdy 28 národních aranžmá tady dnes funguje když se má implementovat tato směrnice. Možná bychom někdy mohli říct, že jednotný trh potřebuje jednoduchou sadu eh, pravidlů, které, pravidel, která budou stejná v Evropě. Ale eh, jak je váš názor z pohledu auditorů eh, evropského auditorů, co se týče otázky zjednodušení? Jinými slovy, mm, společné právní prostředí, bylo by toto odpověď, děkuji. to ten správný směr. Ano, pane Gregore, já bych vám chtěla předat slovo a pak dám slovo komisi, prosím. Ano, rád bych vám poděkoval za vaše pozitivní eh, poznámky k tomuto dokumentu a za otázky. Rád bych se pokusil zodpovědět tři otázky k evropské přidané hodnotě. Myslím si, že definice, kterou používá komise, ve své zprávě z roku 2011 je relativně jednoduchá a představuje hodnotu, která vyplývá z hodnoty, která by byla jinak vytvořena v členských eh, státech samotných, ale eh, v realitě to není tak úplně jednoduché a v září 2017 jsme schválili eh, zvláštní plán úkolů, Ehm, je to takzvaný výbor pro zajištění kvality. Ehm, šlo o to připravit ehm, naše vlastní dokumenty o přidané hodnotě EU a teď právě na tom pracujeme a budeme velmi rádi, když budeme moci začlenit návrh komise do našich úvah, ale e, přidaná hodnota EU je nedílnou součástí naší strategie na rok 2018 až 2020 a pokusíme se více koncentrovat na tuto přednou hodnotu v našich auditních otázkách, v naší zvláštní finanční zprávě k tomu. A role finančních nástrojů. V mých úvodních poznámkách jsem mluvil o zvláštní zprávě z roku 2016. Někteří tomu říkají zlata, zpráva o zlatých fondech. Bylo to obsáhle prezentováno a tady zdůrazňujeme některá rizika při používání finančních nástrojů, ale spíše se to stahovalo k finančním nástrojům na úrovni národních států. Takže tu jsou určité zásady, které jsou společné pro finanční nástroje na úrovni členských států a pro finanční nástroje na centrální úrovni mm, a při spolupráci mezi komisí a Evropskou investiční bankou. Myslím, že to je správný směr, ale vyzýváme k obezřetnosti a vyzýváme komisi, aby řádně posoudila rizika a zmírnila je ve okamžiku, kdy nová legislativa eh, bude připravována. Využívání eh, finančních nástrojů by mělo eh, spíše platit pro soukromý sektor, tam, kde bude možné mobilizovat soukromý kapitál. Mé osobní preference jsou takové, že ve veřejném sektoru je také dobré se soustředovat na veřejné výdaje jako takové. K takzvanému gold platingu. Toto je je jako jednoduchá kritika členských států, ale mm, já mm, mám svůj soukromý názor na to. Měli bychom mít jasno v tom, eh, eh, co byl původní eh, faktor, kdy se goldplating objevil a myslím si, že z tohoto ohledu mm, dvůr by měl tady hrát roli, protože máme nálezy z minulosti, které vedly k situací, kdy členské státy mm, vytvořily komplexnější systémy a bylo pak obtížnější je implementovat. Takže vítáme úsilí komise zjednodušit pravidla a mm, dosáhnout optimálně jednoho, jedné sady pravidel, jedno takové vodítko v nejrůznějších sektorech mm, k veřejným zakázkám. To by bylo asi revoluční. Ale Ehm, zpráva, ehm, finanční, finanční zpráva, kontrolní systémy zůstávají v rukou členských států a veřejné zakázky jsou jen součástí těchto systémů, tak si nemyslím, že je možné to udělat, protože finanční nařízení je aplikovatelné v evropských institucích a jsou tu jenom určité důsledky, které musí být vzaty v potaz ehm, v národním právním rámci. Na jedné straně E, to skutečně zjednodušuje e, práci pro e, smluvní strany a pro příjemce, ale na druhé straně tady nemáme soulad s principem subsidiarity anebo se skutečností, že ty kontrolní systémy zůstávají právě v rukou členských států. Děkuji. Děkuji, pan Breza, prosím, za komisi. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. A dovolte mi, abych nejprve ocenil dokument účetního dvora, protože otázky, které jsou tam formulovány a doporučení, která jsou tam sepsána, se do značné míry kryjí s tím, jak na to nahlíží Evropská komise. S tím, co jsme tedy sepsali v dokumentu o budoucnosti evropských financí. Já si myslím, že soustředění se na evropskou přidanou hodnotu, na tu schopnost reakce, na flexibilitu, to všechno jsou oblasti, kde i tento parlament vidí jasnou prioritu, to znamená, že i v tom se shodneme. Jsou to naše společné cíle. Dovolte mi, abych krátce probral různé záležitosti, které zmínil pan Gregor. Přidaná hodnota na evropské úrovni. Myslím si, že evropská přidaná hodnota je druhou stranou subsidiarity. Eh, ty cíle EU, na kterých jsme se shodli, eh, jsou a kterých je možno efektivněji dosáhnout na evropské úrovni, by měly být na evropské úrovni financovány. Jejich skutečné měření není někdy tak jednoduché eh, a Není to tak, že všechno to, co, o co jde, je možno eh, spočítat a ne všechno, co lze spočítat, je důležité. A proto bychom se měli tedy eh, snažit o to, abychom tedy dobře argumentovali, odargumentovali tu evropskou přidanou hodnotu, abychom se přitom soustředili na úspěchy, které lze kvantifikovat, ale také na ty věci, které úplně kvantifikovat nelze. Například efektivní ochrana hranic, to není možno tak snadno ocenit v penězích, ale určitě je to ku prospěchu členských států. Pokud jde o flexibilitu, tak komise naprosto souhlasí s tím tenorem návrhu účetního dvora, s tím hlavním směrem. Bereme v potaz poznámky, které zazněly v tom dokumentu Jde o to, že některé prvky by byly alokovány v nástrojích a díky tomu by bylo možno finanční nástroje lépe a flexibilněji využívat v rámci okruhů i mezi okruhy a e, přitom se tedy snažíme stavět na zkušenosti ze současného víceletého finančního rámce a snažíme se ho dále rozvíjet. Komise není e, velkým zastáncem e, výpočtu těch net balances. My se tady snažíme propočítávat určité rabaty a pokud jde o Brexit, tak se domnívám, že to skýtá určitou šanci, že bychom se tedy posunuli od tohoto způsobu účtování a že bychom tedy zastávali mnohem komplex, komplexnější způsob počítání a e, zahrnuli do toho i další aspekty, které nesouvisí přímo s účetnictvím. Pokud jde o dlouhodobé plánování, tak komise v podstatě e, se na to zaměřila již v rámci přeskumu v polovině období a v rámci revidovaného finančního nařízení je tedy nový článek 227, eh, eh, o který se také velmi zajímá paní předsedkyně a tam se počítá s tím, že komise je povinna každý rok informovat Evropský parlament a radu o eh, nebo jim předkládat tedy eh, finanční zprávy a eh, také eh, prognózy, pokud jde o budoucí finance. Pokud jde o budoucí víceletý finanční rámec, tak jde o to, jaké jsou tedy předpoklady do konce tohoto období, které ospravedlní tedy limity pro platby, které se stanou základem budoucího víceletého finančního rámce. Já si myslím, že tedy na těchto základních bodech jsme schopni se do značné míry shodnout. Pokud jde o zjednodušení, tak určitá snaha o zjednodušení už proběhla díky revize, fina, revizi finančního nařízení a také v rámci přeskumu v polovině období víceletého finančního rámce. Ta současná snaha o zjednodušení přinesla určité prvky, eh, které umožňují větší flexibilitu a a návrhy, které předkládá Evropský účetní dvůr a které se týkají snížení počtu programů, je, to je nepochybně věc, kterou se komise bude zabývat a bude se snažit to do co možná největší míry zohlednit, odpovědnost. Další téma. Komise se domnívá, že právě odpovědnost je zaručena v rámci celého rozpočtu, rozpočtového cyklu na straně finančních nástrojů, které jsou tedy eh, prováděny našimi externími partnery, tak tady již je závazek zajistit, aby tedy byl proveden řádný audit paní Dlabajová vznesla otázku e, v tom smyslu, jak tedy mají být používány finanční nástroje, jestli se to týká pouze soukromého sektoru nebo i veřejných institucí. Já si myslím, že e, to má smysl u projektů, kde se očekává, že e, tedy bude budoucí, zaručen budoucí příjem pro soukromý sektor, ale Ehm, může se to týkat i takových projektů, jako je například výstavba bydlení, které následně budou spláceny příjmy zdaní, nebo veřejnými příjmy a i to tedy umožní poskytovat služby za podmínek, které, které jsou lepší než ty, které by tedy jinak měly veřejné orgány k dispozici. A Dále je možno poskytovat půjčky na soukromé eh, projekty, kde tedy eh, díky intervenci z evropské úrovni eh, se sníží míra rizika a kde by jinak financování zaručeno nebylo. Já si myslím, že evropský rozpočet by takovéto možnosti měl umožnit, protože díky tomu tedy získáme ten pákový efekt Eh, a díky prostředkům finančních eh, daňových poplatníků tady získáme eh, mnohem větší investice a efekt. A nyní tedy odpovědnost, která přesahuje rámec Evropské komise. Rád bych v této souvislosti poznamenal, že centrální banka nepřijímá žádné finanční prostředky z evropského rozpočtu a právě proto <clears throat> další pravidla týkající se auditu by tedy měla být stanovena za spolupráce mezi Evropským účetním dvorem a dalšími institucemi. Povinnosti auditu jsou stanoveny v legislativě a je velmi obtížné odhadnout, jak by tedy povinnost auditu bylo možno uvalit na další strany. Eh, na závěr bych rád řekl, že tento dokument velmi oceňuji, je to velmi užitečný input, eh, který obsahuje mnoho eh, podnětů pro komisi užitečných. Já vielen Ano, děkuji. Když si čteme ten dokument, tak máme pocit takového deja vu. A teď vyvstává otázka, jak ho budeme prosazovat. Nejsem si jistá, že jsem všechno úplně dobře pochopila musíme vlastně čekat na výsledky. Je zde otázka přizpůsobení těch cyklů, ta bude samozřejmě důležitá, pak také otázka povinnosti četnictví, tam musíme odstranit ta slabá místa, to je také důležité. Takže ještě je před námi hodně práce. Chce zpravodajka, kolegyně Schmidt, ještě si vzít slovo? Ne? Takže pane Gregore, vy ještě chcete zareagovat? Ne? Takže bychom poděkovali za vaši působivou práci a už se těšíme na další příspěvky. Já osobně se těším na budoucnost, budoucí finanční rámec a srdečně vám děkuji za vaši práci. A tím, tím se dostáváme k bodu 61, zvláštní zpráva EUD k udělení absolutoria za rok 2017. Měli jsme už stručné představení, shodli jsme se na tom, že teď budeme požadovat úplnou prezentaci, ale bylo by hezké, kdybychom vlastně, mm, kdyby nám a zpravodajem je kolega Zdechovský a stínoví zpravodajové jsou také tady, takže dávám takže prosím. You, Děkuji, paní předsedkyně. Eh, vážení členové výboru, děkuji vám za příležitost eh, prezentovat vám hlavní nálezy a závěry ze zvláštní zprávy mm, o tréninku eh, mm, komplexnější režim podpory příjmu, avšak dosud ne na úrovni životního prostředí. Eh, Greening, eh, tady je reforma z roku 2014 eh, společné zemědělské politiky, jsou to nové přímé platby zemědělcům. Bylo to koncipováno jako mechanismus pro zemědělce, pro produkty, které vyrábějí a šlo o zlepšení environmentálního výkonnosti společné politiky. 12 miliard euro se dává do greeningu, to je 30 přímých pladeb společné politiky a 8 celkové, celkového rozpočtu EU. Zemědělci dostali mm, první mm, platby během roku 2016, finančního roku, mm, to byly za pořádky roku 2015. Hlavní naše závěry z tohoto auditu zní, že Greening, tak, je, tak jak je teď implementován, je, může posílit výkonnost environmentální. Tyto požadavky jsou běžně nenáročné a odrážejí normální zemědělské praxe. Vzhledem k velkým příkladům víme, že většina zemědělců, 65% z nich může profitovat z těchto eh, zaných eh, plateb, aniž by museli podléhat nějakým zvláštním eh, závazkům. Tento greening vede k pozitivním změnám v zemědělských praktikách a je to velmi limitovaný podíl z Evropské unie. Dovolte mi, abych řekl něco k výsledkům, které platí jako ukazatele. 73% eh, zemědělské půdy eh, mají jeden greeningový závazek. Dokonce i když zemědělská usedlost musí eh, dodržet diversifikaci a mění toto jenom na jeden hektar ze 100, tak bylo tady stanoveno 100 hektarů. Celá velikost tohoto podniku je počítána v rámci těchto ukazatelů, i když tady nedochází k žádným aktuálním změnám v zemědělských praktikách, protože zemědělci už respektují tato pravidla ještě než postup greeningu byl zaveden. Tento ukazatel by se nezměnil, i kdyby eh, závazky eh, se zásadně změnily, jako například eh, kdyby FA pokrývalo 3, 7 nebo i více procent zemědělské půdy. A proto posuzujeme tyto ukazatele, eh, máme tady limitované užití eh, těchto, eh, omezené užívání těchto výsledků vyplývajících screeningů. Zjistili jsme, že komise nestanovila zvláštní cíle nebo jinak nespecifikovala, co může greening znamenat pro prostředí. Přidělení prostředků, tady to máme, máme politickou, politický kontext, je to 80 euro na hektar, kde Evropská komise v posouzení dopadu odhaduje, že průměrné náklady by nepřesáhly 30 eur. A je tady zvláštní studie, která nám ukazuje rozdílné dopady na zemědělce méně než 10 euro za 45, 45% a víc jak 100 eur na 2% zemědělců. Zelené platby zůstávají eh, zásadně takovým eh, příjmovým eh, režimem podpory příjmu. Jsou tady určitá omezení, která snižují efektivitu těchto greeningových mm, praktik. Diversifikace přidání obilovin, tady dochází takové rotaci, protože tady máme citlivé některé eh, půdy, eh, eh, jsou tady, máme to vyplá z programu Natura. A Převládají tady oblasti, určité oblasti, které jsou zkombinovány s nedostatkem požadavků a to omezuje pozitivní dopad a dopad na diverzitu. Greening přispívá k, významně ke společné zemědělské politice a můžeme očekávat, že greening přinese eh, své výsledky. Je tu eh, komplexnost, která vyplývá z toho, že se překrývá eh, greening a jiné environmentální nástroje společné zemědělské politiky, včetně dobrých zemědělských a environmentálních podmínek. Členské státy nevyužily flexibility při implementování greeningu, zvláště co se týče výběru ekologických ekologických určitých oblastí a e, e, také jsou tady určité e, zelené plochy, které jsou zvláště citlivé a jde o to, abychom toho využili. Snažili se implementovat greening způsobem, který minimalizuje břemeno, které je kladeno na ně a na jejich zemědělce. Na základě těchto nálezů eh, jsme vypracovali následující doporučení na další reformu společné zemědělské politiky. Komise by měla rozpracovat eh, úplnou mm, eh, intervenční logiku pro společnou politiku zemědělství a její příspěvek k mm, environmentálním cílům Evropské unie a měla by sledovat zásady, tak aby zemědělci měli přístup k platbám společné politiky, pokud mají určitou do pravidel a tato eh, tyto eh, požadavky eh, bychom mohli pokrýt programy, měli bychom odměňovat zemědělce za služby, které jdou za hranice toho základní linie. A členské státy měly být schopny ještě před implementací ukázat, že volba, kterou, pro kterou se rozhodli, je účinná a že budou dosíleny politické cíle. Děkuji vám za pozornost. Pokud máte nějaké otázky, tak je velmi rád odpovím. Já, herzlichen Dank. Ano, děkuji vám eh, za opravdu důležitou zvláštní zprávu. Mm, ještě jednou eh, se k ní vrátíme. Samozřejmě eh, pro nás zůstává otázkou, co mm, můžeme vzhledem k jasné kritice, co můžeme udělat. Mm, pan kolega Zdechovský je zpravodajem, dostává teď slovo. Pane předsedající, koukám, že dneska se moc nedržíme té časové osy, která byla naplánovaná ale uh, naučil jsem se dobře běhat, tak snad jsem o nic důležitého nepřišel. Prvně bych chtěl poděkovat Evropskému účetnímu dvoru za tuto zprávu. Myslím si, že tato zpráva přesně vystihuje ten důvod, proč tady jsme a je důležité, že se týká jedné z eh, velmi velkých složek společné zemědělské politiky. Uh, tato zpráva je trošku odrazem současné zemědělské politiky, která nutně volá po komplexní reformě. Na greening jde poměrně dost vysokánská částka evropského rozpočtu, a to téměř 8%, což je dosti alarmující vzhledem k závěru Evropského účetního dvora že tato částka vůbec neodpovídá těm výsledkům, které měl tento nástroj eh, přinést nebo přinášet Chápu, že počáteční ambice greeningu byla značně odlišná od reality. Evropský parlament za normálních okolností velmi podporuje veškeré aktivity komise, které se nějakým způsobem snaží zmírnit dopady klimatických změn. Ale v tomto případě musíme být velmi kritičtí a musíme říct, že opravdu, eh, opravdu ten program, eh, program musí být eh, kompletně zreformován, popřípadě musí být v současné podobě stopnut. V případě oblasti zemědělství je to dokonce víc než nutné. Eh, nicméně v tomhle případě si myslím, že logika tohoto nástroje je velmi slabá. Podle mého názoru je tento nástroj příliš komplexní, netransparentní a rizikový jelikož svádí k samotnému zneužívání, což můžeme dokázat na řadě případů. Slovy Evropského účetního dvora je navíc nejasné, jak přesně má přispět eh, k širším cílům Evropské unie v boji proti klimatickým změnám. A to si myslím, že je klíčové sdělení. Ve své zprávě bych tedy chtěl navrhnout, aby byl greening vzat Eh, v potaz při přípravě reformy evropské zemědělské politiky, ale také, aby komise zvážila, zda by nebylo vhodné redistribuovat náklady na greening, nebo alespoň jejich část, nebo jiné podobné programy, které již prokázaly na jiné podobné programy, které již prokázaly efektivitu a lépe naplňují klimatické cíle Evropské unie. Děkuji za pozornost. Na seznamu řečníků je paní kolegyně Kadenbach. Děkuji, děkuji i za mě, děkuji účetnímu dvoru a také Tomášovi. Já si myslím, že tato zpráva je důležitá právě proto, že se nacházíme ve velmi složité fázi, pokud jde o vývoj budoucí zemědělské politiky. A proto lituji, že ta zpráva přišla přeci jen poněkud pozdě, protože v mnoha oblastech už jsou ty základní koncepty v podstatě na světě. Kritika účetního dvora je velmi mnohostraná. Můj předřečník celou řadu věcí již zmínil. Nemůžeme všechno vázat pouze na komisi. Ta reforma společné zemědělské politiky byla velmi ambiciozním cílem, týkala se mnoha oblastí, mimo jiné i ekologizace, greeningu a návrh komise byl původně eh, velmi zacílený, tak to možná můžeme nejlépe vystihnout, aniž by zároveň eh, stanovoval konkrétnější cíle. Následně tady došlo k, k intenzivnímu zpracování ze strany rady a parlamentu a to vedlo k tomu, eh, že tedy eh, se ukázalo, že ty konkrétní cíle jsou chápány jako jakási paleta, ze které si členské státy vyberou ty komponenty, které jsou spjaty s co možná nejmenšími náklady. A je to tedy nástroj, který by měl především eh, sloužit k boji proti klimatickým změnám, ale ve skutečnosti se z toho stal takový nástroj, který pomáhá vylepšení příjmu zemědělců. A já si myslím, že to je ta věc, na, které, na kterou se musíme soustředit. Já nechci žádnému zemědělci upírat jediné euro, pouze chci, aby ty peníze, které původně měly sloužit nějakému cílu, cíli, byly vyplaceny pouze tehdy, pokud je toho cíle skutečně dosaženo. A právě proto do budoucna potřebujeme mít jasnější definici tohoto cíle a myslím si, že ta logika, intervenční logika, o které tu dnes již byla řeč, je to, co tedy eh, budoucí společné zemědělské politice nepochybně potřebujeme. Eh, zároveň nechci, eh, abychom z té současné diskuze vyvodili, že tu ekologizaci vůbec nepotřebujeme. To by neměl být výsledek té diskuze. Tím výsledkem musí být to, abychom se i nadále snažili o ekologické zemědělství, ale abychom si zároveň stanovili jasné cíle a abychom také členským státům zadali jednoznačný úkol, protože eh, vzhledem ke geografickým geografickým nelehké poloze. Je to tak, že jednotlivé členské státy jsou tím výzvám eh, vystaveny eh, různě, ale my potřebujeme ty cíle konkrétně zdůvodnit, potřebujeme je odůvodnit i vědecky, postavit na vědeckých poznatcích, eh, tak aby bylo zřejmé, proč se zvolil právě tento model. Eh, a, není, a není možné, aby si tedy člověk libovolně vybíral z té palot, palety možností. To znamená, že flexibilita je možná pouze tam, kde je to vědecky zdůvodněné, nesmí to být libovůle. A eh, já si myslím, že Eh, zítra o tom tady budeme eh, diskutovat i v dalším výboru a já doufám, že spolu s kolegy přispějeme k tomu, že do budoucna bude zaručená ekologizace, ale bude to eh, ekologizace, kter, o které se nebude říkat, že nedosáhla svých cílů. Děkuji. A nyní má slovo paní kolegyně Dlabajová. Děkuji, paní předsedkyně. Souhlasím se závěry účetního dvora i stanoviskem pana eh, zpravodaje, protože Greening skutečně nedostal ambicím, které s ním byly zpěty, nepone, nepovede k výhodám mm, v boji eh, proti klimatickým změnám a na adresu toho, co řekla Karin. Já si myslím, že bychom tady měli mít konkrétní cíle a v této souvislosti mám eh, dvě otázky, jednu na komisi a jeden, jednu na účetní dvůr a eh, konkrétně mi jde o bod 28 zprávy účetního dvora a tady cituji. V případě střídání plodin a oblastí ekologického zájmu jsme dospěli k tomu, že greening v podstatě nevedl k žádným změnám v zemědělské praxi. Ehm, to znamená, že eh, buď už ty eh, požadavky greeningu byly splněny, anebo tady byla výjimka. A pokud se podíváme na to, že eh, se jedná o zhruba procento celkové plochy a Eh, my musíme vzít v potaz i eh, ty eh, oblasti ekologického zájmu po zavedení ekologizace. To znamená, že my se musíme zase znova ptát na tu přidanou hodnotu. Ráda bych se v této souvislosti zeptala komise, jaké jsou tedy očekávání, pokud jde o dopad v době, kdy tedy byl greening zaveden, eh, jakého eh, podílu zemědělské plochy se to mělo dotknout. A podobná otázka směřuje i na účetní dvůr. Eh, považuje to tedy účetní dvůr za významné a úspěšné. Děkuji. A nyní má slovo pan kolega Flanagan. Děkuji. Omlouvám se. Přišel jsem o prezentaci. Celá otázka greeningu v mé zemi Eh, tady jsou lidé velmi eh, překvapeni, jak to bylo zorganizováno. Ukazuje vám to, jak musíte dát volnost eh, státům jít svou vlastní cestou, ale způsob, jakým to bylo v mé zemi, to bylo skutečně velmi extrémní a tady se dále vydávají peníze do zemědělství a no, ono to celou situaci nezjednodušuje, protože jsme měli systém, kdy jsme čím větší platby eh, byly historicky, tak tím větší byly platby do greeningu. To znamená, někdo, kdo dostával 20 eur na hektar a, nebo 40 eh, eh, na plateb, tak by dostal třeba 50% na to. To znamená, to by znamenalo, že někdo dostane 40 na hektar, to byl základní platba, a 20 na greening. To znamená, soused třeba potenciálně mohl dostat 1000 eur na hektar základní platby, ale pak by to bylo 500 set na eh, greening. Takže i když váš soused třeba v zásadě dělal stejné věci jako vy, tak jeden dostane 500 mm, eh, těchto pobídek a druhý 20 a ať už jsou jakékoliv detaily, eh, detaily, tak bychom měli říct, že je to otázka toho, jak to bylo zorganizováno v mé zemi. Eh, takže je to eh, smutné. Eh, byl tady v tom velký potenciál a zjevně ehm, ehm, my jsme tady chtěli něčeho dosáhnout greeningem, ale chtěli jsme dosáhnout udržitelného vývoje, chceme bojovat proti klimatickým změnám. A mm, vlastně nebojujete proti klimatickým změnám, když dáte jedno procento jednomu a tomu druhému mnohem víc a řeknete mu, toto je naše základní logika, to je jenom, jenom absurdní. Takže doufajme, že zažijeme změny v tomto. Děkuji, teď jsme v dost obtížné situaci. A e, Chci oslovit pana Pasku, e, ředitel e, za udržitelný vývoj, ten ale otázka je, co teď s tím uděláme. Nemůžeme se srovnat s tím, že řekneme, že každý rok to bude 12 miliard eur, které budeme vydávat bez výsledku. A bez kýžených výsledků. A to je právě hm, obsah zvláštní zprávy. To je moje první otázka. Co můžeme udělat v současné eh, době? Eh, ve stavu současném zemědělské politiky, co navrhuje komise, eh, protože necháme to běžet, než nás napadne něco nového, to nejde. A ve zprávě kolegy Celera to je napsáno, že musíme vyzvat komisi, to je můj první bod, druhý bod. Děkuji účetnímu dvoru Eh, tady máme eh, soupis 3, snížení, eh, tady jde o legislativní postup. To je velmi zajímavé, obrázek číslo 3 protože, diagram číslo 3, protože tady mám, to ukazuje veškerá rizika demokracie. Tady máme dobré úmysly, ale co z toho vyplyne, je spolurodovací postup, když mám jenom lidi, kteří buď sami profitují z celé té věci, anebo jsou za to zodpovědní, Mm, aby věci eh, fungovaly. To znamená, tento problém ale máme znovu. To, co teď nechci slyšet, eh, je, neběželo to dobře, ale příště to uděláme lépe. Příště to zase nepůjde fungovat lépe, protože příště budeme stát před stejnými problémy, jako eh, jsme měli i minule. Takže bych účetnímu dvoru chtěla poděkovat ehm, za mimořádnou práci. My jsme si vždycky s něčím takovým počítali. Vidíte, že nejsme slepí, ale vidíme, že eh, máme před sebou obrovský problém. Eh, tady vidíme veliký problém a něčeho musíme dosáhnout a neudělat nic, to v žádném případě nejde. Teď se přihlásil ještě pan kolega Stav, pak budete vy na řadě. Ano. Ano, děkuji. Já jsem původně nechtěl mluvit, ale teď, když jsem poslouchal jednotlivé eh, řečníky, tak jsme v určitém okamžiku, kdy zemědělská politika byla změněna, došlo k reformě a mám pocit, že ten původní návrh komisaře Čološe, co se týká ekologizace, že byl daleko silnější a než vlastně teď vyplývá z té stávající diskuse. A my bychom se měli teď eh, sami zamyslet nad tím, jakožto poslanci Evropského parlamentu, kteří také aktivně působí ve výboru pro zemědělství, tak bychom se měli snažit zlepšit ten návrh komise teď dva, tři roky po té skutečnosti, vedou k tomu, že tady ta opatření pro ekologizaci, tak jak jsou teď koncipována, vlastně nefungují v jednotlivých členských státech tak, jak by měly. Takže bychom měli si připomenout, že původní návrh pana komisaře Cološe byl lepší nebo hlubší než to, co navrhuje komise teď. Takže otázka zní, zda předložíte nějaký nový návrh na eh, reformu společné zemědělské politiky a, a tak, aby ty návrhy ohledně ekologizace byly silnější, aby navazovaly na ten původní návrh komisař. To jsem chtěl poznamenat pouze tak na okraj. Má zítra někdo čas, aby šel na zemědělský výbor? Paní Kaldenbach, eh, bylo by dobré, kdyby vás bylo víc, protože pokud bychom eh, si o tom něco vyslechli, tak bychom se do toho mohli více vkládat. Eh, skutečně to je důležité a bylo by dobré, kdyby tam tady mohl být ještě někdo, kromě paní Kadenbach pan zpravodaj pro absolutorium se dívá. Já si myslím, že by bylo dobré, kdybychom tam byli dostatečně zastoupeni. Možná, že i sekretariát by tam mohl někoho poslat, protože by bylo velmi dobré, kdybychom tam byli, ale já sama bohužel nemám čas. Pan Pasku má slovo, prosím. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně a děkuji panu Zdechovskému, děkuji panu Jarabovi, děkuji členům výboru Děkuji vám za možnost s vámi hovořit o této zvláštní zprávě o greeningu, která je, jak již bylo řečeno, velmi důležitá. Rád bych řekl náš názor na tuto zprávu a následně se vyjádřím k některým dotazům, které zmínili někteří z vás eh, v, dotazy, eh, v, do, v diskuzi. Komise tuto zvláštní zprávu vítá. Jak víte, právě ekologizace byla hlavní novinkou při minulé reformě společné zemědělské politiky je to složitá věc, protože musíme zároveň hodnotit efektivitu a účinnost této politiky, ale konstatuji, že tedy komise vítá eh, tuto novinku. Vzali jsme v potaz všechna doporučení a až budeme navrhovat novou zelenou architekturu eh, společné zemědělské politiky pro období po roku 2020 vezmeme si k srdci doporučení účetního dvora, některé ty slabé stránky, které tu soud tedy učení dvůr vyjmenoval a kromě toho bych rád eh, vyzdvihl některé poznatky, které podle mého názoru jsou klíčové pro zlepšení ekologického dopadu evropského zemědělství účetní dvůr poukázal na to, že greening má potenciál, že tedy může zlepšit ekologický dopad společné zemědělské politiky e, o 77 e, ve srovnání e, s rokem 2015. Tedy já bych rád řekl, že toto procento mělo být původně mnohem vyšší než těch 77%, ale během vyjednávacího eh, procesu byla zavedena celá řada výjimek, to znamená, že eh, nyní je většina zemědělců z těch povinností greeningu vyňata eh, Zpráva účetního dvora jasně ukazuje, že zemědělská praxe je ovlivněna greeningem. 15 navštívených farem v rámci e, auditu uplatňuje střídání plodin a také e, došlo v mnoha případech ke změně zemědělské praxe ve srovnání s rokem 2014, což není bez významu. Pokud účetní dvůr tedy e, kritizuje to, jakým způsobem si ty, to, jsou tyto prostředky vynakládány, tak bych rád řekl, že podle našeho názoru eh, greening by neměl měnit zemědělskou praxi nutně. Jeho cílem je spíše to, aby podpořil uh, Eh, tedy poskytování veřejných statků, byť by to bylo v rámci stávající praxe. Zemědělci přispívají k těmto dobrým eh, praktikám a já si myslím, že bychom neměli tyto praktiky měnit, pokud v tuto chvíli tedy přispívají k boji proti klimatu. Eh, greening, a to je velmi důležité, nefunguje jako klimatické opatření, které by v podstatě eh, odměňovalo zemědělce za to, že nějak změní svůj způsob zemědělství. Greening má obecnější cíl a sice odměňovat eh, poskytování veřejných statků eh, prostřednictvím této zemědělské aktivity a pokud už se tedy k tady tomu veřejnému blahu přispívá dosavadní praxí, tak není nutné tu současnou praxi měnit, nesmí dost docházet ke zhoršení. Musíme si uvědomit, že eh, jsme eh, zažili velmi intenziv, eh, silnou intenzifikaci zemědělské činnosti a je potřeba ji přerušit. To znamená, že nesmí docházet ke zhoršení. Účetní dvůr ve své zprávě za rok 2016, kde hodnotí implementaci greeningu, dospěl k závěru, jak že tedy to, jak je greening uplatňován ve členských státech, neumožňuje vyčerpat jeho plný eh, potenciál a že by tedy eh, že bychom se tedy měli eh, snažit, nebo že tedy jednání členských států bylo často řízeno spíše snahou o zjednodušení a ne snahou o co možná největší ekologický užitek. Sem spadá například eh, tak, eh, spadají taková opatření jako například eh, zákaz pesticidů, já bych rád upozornil na dokument, který tedy vstoupil v platnost eh, v tomto ohledu eh, na počátku tohoto roku. Eh, ke stejnému závěru dospěla i externí studie, kterou zadala komise a tato studie bude tedy zveřejněna koncem tohoto roku. Toto hodnocení tedy dospělo k tomu, že současná podoba greeningu, to znamená před zavedením těchto změn, pravděpodobně zlepší tedy plnění ekologických cílů, ale eh, z části by eh, to mohlo být tedy eh, kompenzováno jinými změnami, které tedy eh, budou mhm. důsledkem aktu přenesené pravomoci, které komise eh, přijme. Komise tedy sdílí názor účetního dvora, že v mnoha eh, zemích je současná podoba greeningu příliš komplikovaná, příliš složitá, byrokratická a že nenaplňuje svoje cíle a proto tedy komise ve svém sdělení o budoucnosti zemědělství, které bylo přijato v listopadu loňského roku konstatuje, že potřebujeme silnější ekologickou ambici a že současná zelená architektura, jehož, jejíž je greening součástí, není tedy vhodná pro splnění těchto ambicí a proto tedy eh, komise eh, rozhodla, že změní přístup a že se bude snažit eh, zvýšit ekologickou ambici společné zemědělské politiky. Zelená architektura eh, se bude snažit eh, navázat na pozitivní zkušenosti s greeningem, protože ty pozitivní zkušenosti a pozitivní výsledky tu jsou a budeme se snažit využívat moderní technologie, protože i to bude součást legislativního návrhu, který bude eh, koncipovat budoucnost společné zemědělské politiky a který tedy bude zveřejněn eh, koncem tohoto roku nebo v průběhu tohoto roku, dejme tomu eh, v létě. Členské státy eh, předloží strategické plány a v nich tedy popíší, jak dosáhnou ekologických cílů a já si myslím, že jejich přístup bude tedy založen na specifických cílech, které se budou týkat jednotlivých dimenzí životního prostředí a klimatu, ať už je to voda, půda, vzduch a tak dále. Já si myslím, že e, členské státy tedy e, v těchto strategických plánech jasně e, stanoví dosahování svých cílů a budeme se tedy snažit potrhnout architekturu zelené nebo logiku zelené architektury společné zemědělské politiky. My tady v tomto přístupu navrhujeme to, abychom tedy zvýšili ekologickou ambici SZP zamýšlíme se nad tím, jak zavést systém, který se bude více opírat o výkonnost, o dosahování konkrétních cílů eh, ekologických cílů ne, nepůjde pouze o to, abychom tedy se drželi té dosavadní praxe, která eh, se zaměřuje spíše na dodržování určitých pravidel, která byla tedy stanovena jednotně na evropské úrovni. To znamená, eh, ano, máte pravdu, greening má určitá slabá místa, zároveň má i potenciál a myslím si, že do budoucna musíme přístup změnit a měli bychom se tedy posunout od dodržování pravidel k výkonnosti a Měli bychom zvýšit ekologickou ambici společné zemědělské politiky, tak abychom lépe dosahovali klimatických cílů v rámci systému, který bude jednodušší a který bude více přizpůsoben požadavkům zemědělců a také ekologickým a zemědělským podmínkám. To znamená, že to je ve vší stručnosti to, co bychom chtěli učinit, pokud jde o budoucnost společné zemědělské politiky a pokud jde také o konkrétní eh, klimatickou kapitolu. Děkuji. Danke. jetzt konnte ich No. Tak, tak, teď eh, jsem nebyla schopna pochopit, co bychom v tomto legislativním období, v tomto mandátu mm, eh, zemědělské společné politiky mohli pozměnit eh, na tom chybném vývoji. Mohl byste prosím o tom ještě něco říct? My jsme nedávno dělali jednu věc v posledních 18 měsících. E, to bylo takové vyhodnocení e, studií, abychom přesně viděli, výsledky greeningu. Většina práce už byla odvedena, myslím, dvorem a e, také externí vyhodnocení a je to založeno hodně na informaci a, a Eh, to jsou eh, velmi detailní informace a data, eh, abychom viděli, jaký je environmentální dopad greeningu, protože zvláště v oblasti půdy a vody, tady má 5, 10, možná 15 let, kde bude trvat taková inventura, takže my pokračujeme v naší vyhodnocovacích aktivitách a sledujeme situaci. Chceme podnítit členské státy, aby co nejlépe využili změn, které byly zavedeny v aktech přenesené pravomoci minulém roce. Jde o zjednodušení a zlepšení eh, podmínek eh, zprávy, tedy ekologické oblasti ekologie a o um, ochranu eh, zelených ploch, implementaci a také závazku týkající se diversifikace lidé do roku, ještě období do roku 2030. Ve zbývající doba chceme zvýšit míru výkonnosti a závazky greeningu. Plnění závazku greeningu. Děkuji. Ale když tak se, eh, pokud jsem správně pochopila, tak eh, tady tam z ekologizace nemáme nic, určité věci byly zjednodušeny prostě. Mohl byste k tomu ještě zaujmout stanovisko? V kontextu nařízení Omnibus, tak některé změny byly zavedeny, myslím, v těchto, opa- v těchto opatřeních týkající se cleaningu 2. Eh, hlavní změny byly zavedeny. První se vztahuje eh, zeleným plochám, eh, tak abychom usnadnili zavádění ochrany těchto ploch a abychom to udělali účinnější celé eh, na úrovni zemědělců, takže bychom se měli soustředit na ochranu těchto eh, těchto trvalých eh, travních porostů, tedy o greening, to bylo v roce 2015, je tady celá řada oblastí, které jsou pokryty současnými trvalými travnými porosty a to tady máme velmi malý nebo negativní dopad na kvalitu půdy ehm, a na prosekávání uhlíku v, této, v těchto porostech, to znamená, jde o zavedení definice těchto porostů, abychom zlepšili efektivitu těchto opatření. Další sada pravidel, která tady byla zavedena v Omnibusu, mm, to se vztahuje k ekologickým oblastem. Máme tady tři nové typy eh, oblastí, na které se z ekologického hlediska eh, zaměřujeme. Energetické eh, plodiny a pak jsou tady další plány. Takže doufejme, že toto přinese sebou nějaký potenciál a dodatečné benefity oblasti greeningu, ale upřímně řečeno toto asi nepřinese úplně největší zlepšení. Co na co bychom eh, měli se podívat, je efektivita nebo eh, greeningu ve vztahu ke změnám, které byly zavedeny v rámci aktu přenesené pravomoci. To bylo schváleno minulý rok mm, eh, a, mm, a, implementováno tomto rok. Ano, děkuji. Smím se vás ještě jednou zeptat, jestli zítra budete na zemědělském výboru, a nebo tam bude někdo jiný. Budu se účastnit, ano. Dobře mi také. Výborně, děkuji. Takže ještě na závěr. Jera, děkuji. Chtěl bych odpovědět eh, otázku, kterou předložila paní Labajová. Eh, jaký je význam eh, pro nás? Dovolte mi, abych začal svoji odpověď jednou větou, která přišla z komise. Greening neměl, nebyl zaměřen na to, aby změnil praxe eh, zemědělců, ale měl eh, poskytnout veřejné statky, když poskytují veřejné statky. Eh, my jsme Eh, tady přišli s základními závěry. Eh, bylo řečeno, že greening by měl posílit eh, klimatickou výkonnost zemědělské společné podniky, mělo by to být pozitivní dopad na celkový vývoj, ale nemáme tady žádné další cíle, čeho by mělo být dále dosaženo. V případě, kdy nemáte žádné cíle, tak auditor nemůže stanovovat sám takovéto cíle. A proto naše první doporučení jde v takovém směru, že komise by měla rozpracovat takovou určitou intervenční logiku, taková sada pravidel by měla být stanovena věcí, které máme dosáhnout. A e, z těchto cílů pak e, e, odvozujete intervenční logiku, vybíráte opatření a finance, které potřebujete. A protože jsme neměli žádné žádné cíle a viděli jsme, že Tady byly jenom malé změny, které se objevily v zemědělských praktikách, jak vidíte, eh, na stránce 28 naší zprávy na, eh, pod číslem 6 tak je tu jenom 1,6% změna diverzifikace plodin. Eh, jak jsem řekl, to jsou opatření, která nejsou moc náročná a nepřispějí příliš k větší diverzivitě. A mm, proto mm, tato půd, v této tato půdě se odehrávají jenom malé změny a na, u těchto porostů jenom malé, také malé změny. Takže jsou to trvalé, máme tady trvalé zelené prosty, které už existují, proto předpokládáme, že je nepravděpodobné, že toto eh, přispěje významně k vylepšení. Jsme trošku obezřetní, protože nemůžeme říci, co by přesně nastalo, ale z výsledků, které dostáváme, ty, ty závěry nemohou být odlišné. Děkuji. Thank you, Madam Chair. No, I Děkuji, pane, paní předsedkyně. Já bych chtěl jeden z těch bodů okomentovat. Já si myslím, že bychom se měli zaměřit na ty povinnosti, které se týkají zprávy nebo udržování trvalých travních porostů. Před rokem 2015 tomu bylo tak, že došlo k významnému nárůstu eh, požadavků na tu ochranu trvalých travních porostů. Ta desetiprocentní marže se snížila na 5 Kromě toho jsme do značné míry rozšířili oblast působnosti těch trvalých travních porostů, takže to například zahrnovalo i mnoho oblastí Natura 2000. Pokud jde o střídání plodin, tak bych rád eh, zdůraznil, že pokud to 1%, eh, které bylo zmíněno, se týká studie, která byla provedena společným eh, výzkumným střediskem komise a bylo to založeno na mm, simulaci nebo modulaci eh, před zavedením greeningu. To znamená, že na ta čísla bychom se měli dívat s určitou obezřetností. A pokud tady uznáme, že je tady určitý dopad pokud jde o e, plodiny nebo praktiky v určitých oblastech a pokud tady uznáme, že ten dopad byl malý, tak je to z části dáno i skutečností, že mnoho zemědělců, nebo bych dokonce řekl, že většina zemědělců v EU stále má e, tři nebo čtyři plodiny. Já si tedy myslím, že bychom si měli tuto skutečnost uvědomit. To je totiž ta výchozí situace, e, když byl greening zavedl, zaveden. Situace v EU byla v podstatě pozitivní a to, e, čeho jsme dosáhli, e, bylo zlepšení ekologické situace především v těch oblastech, kde je to zemědělství velmi monokulturní. I já se domnívám, že bychom to měli zasadit do širšího kontextu. Já si myslím, že to je všechno, co jsem chtěla říci. Ano, děkuji. Takže nejhorší na celém tom příběhu je, že nikdo není v podstatě spokojený. My nejsme spokojeni, zemědělci také nejsou, ti vlastně masivně kritizují greening. To musíme vzít v úvahu, když to o účetní dvůr není. A vy v podstatě taky ne, takže to je takový zmatek, který eh, stojí za zmínku a teď je z ní otázka, co uděláme, jak tedy budeme postupovat. Co tedy, kdybychom... A teď máme čas, takže můžeme teď hovořit eh, o tom, co tedy budeme dělat ze strany mm, generálního ředitelství pro zemědělství. Neberte to osobně, ale skutečně navrhněte, co bychom teď měli udělat v našem výboru. Já jsem skutečně, mám zájem o dobrou radu, takže ještě jednou vám tedy udělím slovo, jestli byste nám mohl tedy něco k tomuto navrhnout. No, eh, to je jasné, že míra ambicí greeningu eh, eh, tady, až to bude provrženo komisí, tak tato míra ambicí bude hodně rozředěna v tomto rozhodovacím procesu a jak jsem řekl, Ehm, to bychom měli ehm, vidět, ale kromě toho je jasné, že podle našeho názoru greening významně eh, strukturálně oslabuje, ehm, to znamená, je to ten přístup, přístup one size fits for all a ty podmínky v Evropě jsou velice rozdílné napříč členskými státy a buďme upřímní, míra ambicí, která byla stanovena i když byla mnohem vyšší v návrzích komise, řekl bych, byla dost omezená. My bychom do budoucna potřebovali eh, věnovat se těmto slabinám, bylo by to ambicioznější cíle v oblasti klimatu, eh, mělo by to být jednodušší a měli bychom být flexibilnější daleko více, tak abychom eh, mohli využít politických nástrojů, aby to bylo účinnější a abychom se přizpůsobili potřebám zemědělců a potřebám eh, životního prostředí na regionální úrovni. A proto jsme navrhli eh, toto ve sdělení v listopadu minulého roku. Eh, to je posun mm, přístupu. Ehm, posunujeme se o toho, že stanovujeme určitou míru pravidel pro zemědělce ehm, a směrem k mm, přístupu založeném na výkonnosti, kdy ehm, v zásadě členské státy budou definovat eh, konkrétní cíle eh, ve vztahu k jejich potřebám, mm, cíle v oblasti klimatu mm, a bude to na národní nebo regionální úrovni a na základě eh, celkových mm, cílů EU. A ehm, tento přístup by měl být více založen na výzkumu než na mm, pravidel, která implementují zemědělci. Mělo by to být flexibilnější, adaptabilnější, se to uspůsobit místním potřebám, ale podle našeho názoru by, by nám to mělo umožnit být účinnější v našich environmentálních cílech a v cílech klimatických. Myslím si, že bychom velmi přivítali podporu vašeho výboru v tomto posunu mm, k eh, přístupu založeném na výkonnosti a výsledcích. Tady zásada principy, eh, subsidiarity a flexibility pro členské státy je zachována, ale jsou tu cíle, které jsou ambiciozní. Ať je to půda, voda, vzduch ehm, a ostatní, eh, než jenom stanovit nějakou sadu pravidel. Ehm, asi to byl nezbytný krok při podpoře eh, klimatických cílů společné zemědělské politiky, ale teď se musíme, myslím, posunout na novou úroveň ambicí. Vidím, že je komise trochu v úzkých. Jak řekla paní předsedkyně, německé přísloví Kdo chce vysušit žaby, eh, bažinu, nesmí se ptát žab. V každém případě je to tak, že ani nejlepší návrh komise nemůže projít, pokud v rámci spolurozhodování eh, existuje určitá aliance mezi eh, kolegy z jmenovaných výborů a také pokud je tu tedy konflikt mezi očekáváními, která jsou s tím v našich členských státech zpěta. To znamená, že my tu máme zprávu Evropského účetního dvora, díky za ní a vypadá to, že komise se, tedy že diskuze se tím posouvá na úplně jinou úroveň a že se tedy musíme s našimi kolegy přijít o to, jak to bude pokračovat, protože eh, v podstatě za to eh, v posledku budeme zodpovídat my sami. To byla tedy velmi špatná zpráva. Ale tak to zkrátka je. To znamená, že stále ještě nevíme, co máme dělat, ale v každém případě jsme o kus dál, o krok dál. Budeme se tomu tématu i nadále věnovat, protože si myslím, že jsme dospěli do bodu, kdy to nesmíme nechat jen tak dál běžet. Já si myslím, že se do toho musíme vložit Eh, musíme se vložit do toho, jak bude společná zemědělská politika vypadat po roce 2020, protože jinak to bude problematické a my bychom měli eh, problém, podobně jako účetní dvůr eh, by měl velký problém, kdyby to takto pokračovalo. To znamená, že eh, pokud bychom nic nezměnili, bylo by to horší než doposud. Já vám tedy eh, velmi děkuji za prezentaci z těch zvláštních zpráv. Děkuji účetnímu dvoru. Eh, děkuji také panu Pasku. Já myslím, že jste se byl velmi úspěšně. My zkrátka musíme nějak s těmi výsledky naložit a zatím jsme nena, nenalezli žádné vhodné řešení. Prosím naši, náš výbor aby se nad tím zamyslel a myslím si, že bychom se tomu měli ještě věnovat prostřednictvím nějakého slyšení. My jsme eh, dneska na koordinátorech hovořili o tom, že potřebujeme témata na druhou polovinu tohoto roku a já si myslím, že to by bylo jedno z takových vhodných témat, protože eh, jsme se nevěnovali eh, na programy rozvoje venkova, nedívali jsme se na to v jejich celku. Pan kolega Gerbrandy něco takového ohlásil, ale Eh, nezrealizovalo se to, to znamená, že by bylo dobré, kdybychom se zaměřili na toto téma, protože jinak eh, zkrátka vytěsníme velmi důležité téma, které je spjato s velkým množstvím finančních prostředků. Já si myslím, že je to velmi do- dobrý návrh. A když hovoříme o Eh, budoucím víceletém finančním rámci, tak bychom se měli věnovat i tomuto tématu, protože slyším kolegy, kteří se zabývají zemědělskou politikou a říkají, že všechno musí dostat, zůstat tak jako doposud, ta bažina se nesmí e, vysušovat a vy tomu nerozumíte, to znamená, že od toho musíte dát ruce pryč. Já si myslím, že to není správný přístup, že existuje zkrátka mnoho metod, jak tedy můžeme zavést e, limity ve členských státech. My potřebujeme e, opatření, která budou trh stabilizovat, protože zemědělství už v Evropě e, není oblastí, kde by se vydělávaly peníze. E, a, ale zároveň je to tak, že je tady hlad po zemědělských plochách. E, musíme si uvědomit, že to všechno žene Eh, ceny zemědělské půdy směrem vzhůru a jsou tu široká pole monokultur. V podstatě je to tak, že všemu nakonec vládnou peníze a my eh, musíme k celému tématu postupo- přistupovat s velkou upřímností. Já tedy vítám návrh paní předsedkyně, eh, že bychom to tedy měli diskutovat velmi komplexně. My jsme nedávno měli jednu zprávu, která mi velmi, mel, velmi leží na srdci, to je zpráva o mladých zemědělcích a vidíme, že nástroje, které v tuto chvíli používáme, e, neplní cíle. To znamená, že nedosahujeme toho, že by se tedy země, mladí zemědělci více angažovali v v zemědělství. A pokud tedy v Evropě chceme zemědělství založené na malých podnicích, tak budeme potřebovat lidi, kteří se mu budou věnovat. To je první věc. A druhá věc, já si myslím, že musíme o těchto věcech komunikovat a to i vzhledem k našim kolegům v zemědělském výrobu, výboru. Je tu tedy zemědělství a rozvoj venkova, to znamená, že nejde pouze o zemědělství, ale jde také o to, jak celý ten venkov bude vypadat, jak se bude vyvíjet, co všechno se tam bude dít. Já si myslím, že i to by do toho mělo spadat a kromě toho je to tak, že všechny evropské prostředky, které my tady společně přerozdělujeme, jsou řídícími nástroji. Já je chápu jako řídící nástroj. Není to eh, tak, že já prostě mám nárok na určité evropské prostředky jenom proto, že jsem zemědělec. Je to tak, že na ty prostředky má ten zemědělec nárok pouze tehdy, pokud splní určitá kritéria a právě proto musí být ta pravidla hry naprosto jasná, tak aby každý věděl, eh, jestli se chová správně, jestli dosahuje svých cílů a jestli dostane dotyčnou prémii. To je přesně to, co musíme definovat, protože v minulosti eh, tomu bylo jinak. Někdy, eh, když hovořím s kolegy ze zemědělství, mám pocit, že eh, tady Zkrátka, Evropa předepisuje cokoliv, ale já si myslím, že to je přesně náš společný úkol. My musíme předepisovat nějaká kritéria, která musí, mít do budouc- která musí být do budoucna v zemědělství splňována. A teprve ten, kdo je splní, dostane tedy dotyčnou podporu. Um, um, ano, to, co tady říkáte, je tak klíčové a tak důležité, eh, že bychom to měli sledovat. Eh, eh, my v, máme Dovedu si představit, eh, že by více eh, poslanců eh, mohlo být kontaktováno zemědělskými organizacemi, které budou se ptát, co budete dělat? dělat proto, abyste zajistili, že nebude zkracována společná zemědělská politika. Ironie je, že v mnoha případů ty organizace, které byly mě kontaktovaly, jsou vlastně příčinou těchto snižování, těchto krácení, protože vlastně mají politiku, která nesledovala principy, které sledujeme my tady. A sice, že peníze by měly jít do malých zemědělských rodinných podniků, a ne e, e, do e, situací, kde máte industrializované masivní usedlosti a zemědělské podniky. Ale to je to, na co jsme tlačili. A velcí zemědělské organizace ty na to tlačili. Takže je to teď ironické, že se obracejí na mě a říkají, co můžete udělat pro to, abyste se postarali o to, že to nebude zkracováno. Odpověď je, musí změnit způsob, jak dělají svou politiku. A musí naslouchat a vědět, že peníze nej, mají nemají do masivního intenzivního zemědělství, ale do malých zemědělských rodinných farem mají a toto bude pak veliká hodnota. Je tolik různých možností, jak využít to tohoto ve venkovských oblastech. A zmínili jste se o tom, že nejde jenom o zemědělství. Jde také o venkovské oblasti a to bychom měli znovu opakovat peníze, které se jenom tak vezmou eh, ze zemědělství, eh, eh, pokud to půjde do malých zemědělských podniků, tak, to, tak ty peníze nezůstanou v těch jejich kapsách. Budou vydány v místní úrovni, ti lidé si z toho natřou domy nebo zaznamená se tady obrovská dynamika v rozvoji těchto místních ekonomik. Takže to nutně nemusí znamenat, že to půjde do venkovské oblasti mimo tyto zemědělské oblasti, ale Jde o to, aby mm, z toho, z toho profitovali všichni v těch venkovských oblastech, včetně mého otce, který byl tesařem. Já eh, jsem, eh, my bychom byli museli eh, emigrovat, kdyby neexistovalo zemědělství v mé oblasti. My jsme z toho profitovali. Takže čím více tady budeme dělat, tím lépe. Musím říct, že jsem skeptik v mnoha oblastech, ale v zemědělství jsem velikým eurooptimistou. Děkuji. Já. Ano, komise by vlastně měla mít přehled o tom, kdo dostává peníze v rámci greeningu, v rámci ekologizace. Takže ten, eh, tak co se týká ekologizace, jaká velikost provozu zemědělských jsou ti příjemci a, a kteří na tom z toho těží a kteří na tom prodělávají. Tak, aby vlastně tak to rozdělení. Otázka je, co víme o tom, kdo vlastně co získává při, tom, eh, eko, při té ekologizaci. Existují nějaká čísla, jaké jsou velikosti těch zemědělských podniků, které z toho těží a které ne? Jak jsem rozuměl vaší otázky, eh, vy mluvíte o přímých platbách nebo o platbách greening? Greening, greening ano. Pokud jde o platby greeningu, tak eh, zavedení těchto plateb eh, vlastně významně nepozměnilo eh, distribuci rozložení těchto mm, prostředků. Velká většina, 25-26 členských států, tedy 30 těchto zelených plateb bylo zavedeno na vázi proporční. Jde o základní program plateb. Takže přímé platby tedy to řešení přes přímé platby je důležité. Zavedení zelených plateb vlastně nezměnilo ehm, ehm, rozložení podpory mezi zemědělci. V Evropské unii bych řekl, je to asi, jsou to dvě třetiny přímých plateb a dvě třetiny greeningových plateb, které jdou do zem, rodinných ehm, zemědělských podniků. Ehm, a sice o zlepšení struktury, ale odpovídá to eh, usedlostem 5 hektarů nebo i větším 200 hektarů. Toto, zvažuje, toto považujeme za rodinné zemědělské podniky eh, ty velmi malé, jsou to, jsou to i malé podniky. Podle našeho přístupu tady má, máme tady určitou definici. Eh, to Máme tady podniky méně než 5 hektarů a tyto podniky představují zhruba 5 až 6 celkového eh, venkovské plochy půdy, která je využívána v EU 5 až 6 také přímých plateb je s tím spojeno. Takže to je přímá odpověď na vaši otázku. Zavedení přímých greeningových plateb nemělo eh, vliv žádný na eh, rozložení, na přidělení podpory, kterou jsme tady měli v Evropské unii tedy, tedy to, co bylo zacíleno na rodinné zemědělské podniky. Takže můžeme říct, eh, že ty platby screeningové, eh, ty vlastně odpovídají víceméně přímým platbám, bez statisticky. That's correct, yeah, in... Ano, máte pravdu. Když chcete získat platbu v rámci screeningu, tak eh, to je vlastně tedy povinnost pro získání základní platby a e, to znamená, že ten distribuční klíč je v podstatě podobný. Dobře, takže teď už tomu rozumíme. Já děkuji účetnímu dvoru, děkuji komisi, e, děkuji za diskuzi všem zúčastněným kolegům a Myslím si, že zítra na e, výboru pro zemědělství budeme mít velmi důležitý úkol. Takže vám děkuji a tím jsme dospěli na závěr naší dnešní schůze. Ráda bych upozornila na to, že další schůze se koná 26. února v 15 hodin, to znamená příští pondělí. Přeji vám hezký večer a končím zasedání.